Dobré ráno, vážení kolegové, vážení hosté. Srdečně vás vážené, vážení velvyslance, vaše excelence, vážení členové výboru. Nejprve bych vás chtěl všechny srdečně přivítat a zejména přivítat pana Olivera Varheliho, který je kandidát na komisaře pro sousedství a rozšíření a vítáme vás ve výboru pro zahraniční záležitosti. Jsme velmi rádi, že jste dnes zde, protože to bude velmi cená příležitost pro dialog a první důležitý krok směrem k plodné a udržitelné spolupráci s Evropským parlamentem. Nemám pochyb o tom, že jste že se zavážete k tomu, eh, k úzké spolupráci s Evropským parlamentem a k posilování spolupráce do budoucna. Kolegové, rád bych připomněl, že Cílem tohoto slyšení je ohodnotit kandidáta na komisaře na základě jeho obecných eh, kompetencí, eh, nezávislosti, bezúhonosti a také je to příležitost pro hodnocení jeho znalostí eh, z perspektivy jeho portfolia a jeho komunikační dovednosti. 14. 13. listopadu jsme dostali jeho odpovědi na naše písemné otázky, které kteří, které obdrželi členové ve všech jazycích a také jsou zveřejněny na webové stránce parlamentu. Dovolte mi nyní, abych stručně popsal, jaká bude struktura tohoto slyšení. Řídí se jednacím řádem parlamentu samozřejmě tak, aby všichni kandidáti na komisaře měli příležitost se představit. Za prvé kandidát bude vyzván, aby činil prohlášení, které nebude delší než 15 minut. Po jeho úvodním slově bude čas na 25 otázek ze strany poslanců. V prvním kole zde budou řečníci za politické skupiny a ve druhém kole budou otázky, které položí 18 poslanců podle řečnických časů rozdělených mezi jednotlivé politické skupiny a také mezi zástupce nezařazených poslanců. Tyto řečnické časy pěti minut budou rozděleny takhle. Každý člen bude mít minutový čas, aby položil svou otázku, nebo položila svou otázku, potom bude dvouminutová odpověď eh, kandidáta na komisaře. Pokud bude možnost, tak bude moci ten samý eh, poslanec položit ještě maximálně minutu doplňující otázku, tak aby kandidát na komisaře mohl minut, v minutovém čase odpovědět na tuto doplňkovou otázku. Takže Samozřejmě ty otázky musí souviset, ta doplňující otázka musí souviset s tou první otázkou a netýkat se jiných témat. Na konci slyšení kandidát na komisaře bude mít pět minut na závěrečné prohlášení. Celkový čas je omezený na tři hodiny tohoto slyšení, takže všechny kolegy opravdu žádám, aby se drželi řečnického času, který je jim vyhrazen protože by jinak tím zabírali řečnický čas vyhrazený jiným kolegům. Tlumočení je dnes ráno zajištěno do 23 jazyků. Toto slyšení bude vysíláno na internetu, na parlamentní webové stránce a také pomocí video eh, rekorderu na videozáznamu na této stránce. Takže to je vše z mé strany jakožto úvod a vážený pane kandidáte, pane Varheli. Nyní máte slovo na 15 minut na vaše úvodní prohlášení. Děkuji, pane předsedo, vážení členové. Jsem velmi eh, poctěn, že mohu dnes zde prezentovat jakožto kandidát na komisaře pro sousedství a e, rozšiřování mé vize v této oblasti. Za prvé mi dovolte říci pár slov o sobě které jsou relevantní na lepší pochopení eh, mé úkolu. Já jsem se narodil v komunistickém Maďarsku. Členové mé rodiny byli po roce 56 persekuováni po krutém vpádu sovětské armády to vlastně vytvořilo moje uvědomění si eh, během mého dětství. Pád komunismu otevřel cestu pro středo- a východoevropské země, aby se připojili ke svobodné Evropě. Já patřím k mladé generaci Maďarů, kteří eh, vlastně zažívali tuto realitu. Rozšíření v roce 2004 byl pro nás, bylo pro nás snem a já jsem samozřejmě pracoval na toto, abychom mohli dovršit tento úspěch. Sloužil jsem své zemi a Evropské unii v různých pozicích. Naučil jsem se, že zájmy členských států a Evropské unie se mohou ruši, lišit v některých věcech, ale ty cíle jsou společné. Vybudovat silnou a úspěšnou Evropu ve prospěch všech. Můj hlavní princip, který jsem vždy dodržoval, je jít touto cestou. Snažím se najít společný terén a propojení mezi jednotlivými pozicemi a e, e, vymyslet taková řešení, která budou fungovat pro všechny. Například, když jsem pracoval jako manažer v Evropské komisi, tak jsem odpovídal za vytváření jednotného evropského patentu Maďarsko bylo eh, jedno z hlav, velkých oponentů tohoto nejprve. Nicméně se mi podařilo zdůraznit užitek a prospěch, eh, který z toho bude plynout a vytvořili jsme jednotný evropský eh, patent v rámci druhého úspěšné, posílené úspěšné spolupráce v rámci EU. Vytváření Evropy se netýká pouze národních nebo evropských zájmů, ale je potřeba pracovat souhrně a vytvářet ve prospěch veřejného blaha. Jakožto evropský komisař, pokud budu potvrzen, tak budu vytvářet most mezi Evropským parlamentem, který zastupuje přímo občany, radou, která zastupuje členské státy a sousedními zeměmi naše sousedství má pro Evropskou unii strategický význam. Náš osud je propojen a významně ovlivněn osudem našich sousedních zemí. To je hlavní eh, rozdíl tedy v, roz, v rozvoji mezi Evropskou unii a sousedy. Mým cílem bylo snižovat tyto meze, mezery a využívat veškerý dosud nevyužitý potenciál všech regionů. Během mého mandátu budu, se budu snažit posilovat roli Evropské unie tím, že budeme posilovat bezpečnost, stabilitu a šířit prosperitu v sousedních zemích. Rád bych podporoval eh, udržitelný ekonomický rozvoj související s fungující tržní ekonomikou, silnými demokratickými institucemi, právním státem a základními svobodami. Musíme zajistit to, že nikdo nezůstane stranou budou se snažit pomáhat našim partnerům pod, posilovat sociální dimenzi jejich ekonomie v rámci tedy jejich ekonomického rozvoje. Pokud nepřijmeme naši odpovědnost, tak to učiní jiní za nás. Musíme uznat, různé skutečnosti a okolnosti, kterým čelí naši partneři v sousedních zemích a podporovat je pomocí řešení, která budou už ta na míru. Západní Balkán, včetně Severní Makedonie a Albánie, má jasnou perspektivu připojení k EU. Naším úkolem je pomáhat jim využít těchto příležitostí, které se jim nabízejí, což v našich očích je v, i v našem strategickém zájmu. Další strategičtí partneři jako Turecko, se jasně eh, nyní jdou směrem od, evropské, eh, od evropských norem a hodnot a musíme popřemýšlet o tom, jak to efektivněji řešit. Někteří partneři dosáhli pokroku a Ovšem, ovšem eh, vedlo to potom jejich zájmy přímo ke konfliktům, jako v Sýrii, v Libanonu nebo v Libanonu. Některé země jako na východní, v nevýchodní části, jako Gruzie, Ukrajina a v nedávné době také na jihu, Maroko, se nacházejí ve velmi složitých podmínkách a je pro ně velmi těžké eh, dosahovat reform eh, Nicméně je potřeba eh, využívat inteligentní eh, přístup napříč jednotlivými zeměmi, tak aby se podporovala a abychom z Evropské unie exportovali stabilitu, vážení poslanci. Rád bych se zmínil o jednotlivých regionech a začnu západním Balkánem. Tato země je nedílnou součástí Evropy a je přístupa a je, jeho vidina přístupu k EU musí být důvěryhodná. To je náš vlastní geopolitický zájem. Ale musíme udržovat a urychlit pokrok efektivnějším způsobem na základě pokroku založeného na zásluhách jednotlivých kandidátských zemí. Musíme se zaměřovat na skutečný dopad nezbytných reform v terénu v jednotlivých zemích. Potřebujeme hodnotit pokrev, pokrok, kterého bylo dosaženo a také kvalitu života a svobody pro lidi v daném regionu což je vlastně úplně konečný a ten hlavní cíl toho přístupového procesu. Rád bych zvýšil eh, strukturální rych, tempo rych, eh, strukturálních a institucionálních reform eh, založených na ekonomickém rozvoji, právním státě, fungování demokratických institucí a, ve, a reformě veřejné zprávy. Zapojím všechny instituce, podniky a občanskou společnost do splnění těchto cílů. Budu nadále obra, obhajovat eh, otevřená přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií. Udělám všechno proto, aby se to stalo v co možno nejkratším čase. Hlavní evropští lídři eh, jel, se, navštívili Severní Makedonii před referendem a slíbili, že pokud eh, to nastane, tak se zahájí přístupová jednání. I Albánie implementovala významné reformy v oblasti justice a administrativě tak, aby splnila naše požadavky. Takže eh, zde je ve hře evropská důvěryhodnost eh, v tomto regionu i nad rámec. <clears throat> Také budu pracovat na lepší integraci regionů do klíčových politik Evropské unie i před jejich přistoupením, například aby se zajištilo, že západní Balkán bude plně zapojen do, našeho zelen, do naší zelené dohody, digitální agendy <clears throat> a do transevropské sítě v oblasti dopravy a energetiky. Budu podporovat veškeré úsilí k posilování vztahu s našimi sousedy a k řešení bilaterálních sporů. Budou se snažit spolu s panem eh, Josefem Borelem posilovat dialog mezi Bělehradem a Prištinou, do které by měly být, což by mělo být završeno v roce 2020. Evropská unie se musí připravit na to, aby jakmile tyto státy budou splní podmínky, aby byla připravena na to je přijmout nech v, v historii naší Evropské unie vlastně jsme nemuseli roz, rozhodovat mezi prohlubováním a rozšiřováním. Co se týká našeho budoucího, eh, budoucích vztahů s Tureckem, které je klíčový partner Evropské unie v mnoha oblastech, Musíme se více rozšířit naše vztahy k, k lepším zájmům obou zemí, protože Turecko hraje skutečně zásadní roli v eh, oblasti přijímání uprchlíků, a týká se o miliony uprchlíků, takže skutečně je v našem vlastním zájmu spolupracovat s nimi lépe, abychom posílili a lépe řídili Eh, zvládali migraci. Musíme nicméně také řešit negativní dopady a rozvoj v oblasti právního státu a lidských práv. A turecké eh, zásahy do zahraniční politiky, jeho provokativní a nelegální zasahování ve východním středomoří Musíme se snažit hledat politické řešení těchto konfliktů a eh, věnovat eh, pozornost posílení boje proti islámskému státu. Příští nová komise by měla začít přemýšlet po konzultaci s tímto parlamentem a společně s radou, jak rozvíjet strategické partnerství založené na společných zájmech a v rámci stávajících rámců. V rámci východního sousedství, partnerství bych eh, rád viděl toto partnerství posílené v rámci nastávajících konzultací o budoucnosti tohoto regionu. Budu pracovat na návrzích pro dlouhodobé strategické cíle pro východní partnerství, které by komise měla předložit na partner, summitu o východním partnerství v červnu 2020. Už máme v rámec vzájemného jednání v mnoha zemích, jako je Gruzie, Moldavsko a Ukrajina musíme zajišťovat implementaci reform v terénu, tak bych také rád pracoval na posilování a prohlubování odvětvové spolupráce se zeměmi, které jsou na to připraveny. Ukrajina, Ukrajině vždy budu věnovat zvláštní pozornost, protože má klíčovou geopolitickou úlohu pro Evropskou unii. Budeme nadále podporovat nezávislost, svrchovanost a územní integritu a úsilí a k vyřešení konfliktu v, a ukončení konfliktu v Donbasu a k implementaci reform, ať už se to týká právního státu nebo hospodářství. Musíme plně využívat všechny naše nástroje, včetně podpůrné skupiny Evropské komise pro Ukrajinu. Azerbajdžán může být také klíčovým partnerem v oblasti energetiky, ale musíme se zaměřit na právní stát a demokracii. S Armenií se musíme zaměřit na ekonomický rozvoj a Bělorusko potřebuje zmodernizovat zemi a, a založený a rozvoj založit na demokratických hodnotách. Budu nadále pracovat na klíčových tématech, jako je právní stát, boj proti korupci a roli nezávislých médií a občanské společnosti. Pokud se týká našeho sousedství v jižní oblasti, tak naše hlavní výzvy eh, i nadále jsou stabilita, bezpečnost, prosperita a migrace. Naše cíle musí být realistické, ale také daleko ambicioznější, pokud jde o ekonomický rozvoj v regionu. Díky principu více za více, plus pur plus, povzbuzujeme naše partnerské země, aby dosáhly svých cílů v oblasti reform první řadě se budu věnovat eh, šíření a podpory dobré zprávy věcí veřejných, ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám a budeme se snažit zaujímat efektivnější postoj k otázkám migrace. Budu věnovat naprostou pozornost ekonomickému růstu a úspěchu politiky zaměstnanosti, zejména zaměstnanosti mladých lidí. Aby se nám toto podařilo, tak musíme aktualizovat naše priority priority a zohlednit potřeby a zájmy jednotlivých partnerů. Například Maroko, které nyní nastoupilo cestu dynamiky velmi slibné modernizace. Musíme ho podpořit, stejně jako Tunisko a Jordánsko. V úzké spolupráci s Josefem Borelem Mám v úmyslu co nejdříve připravit nové návrhy pro priority v oblasti partnerství, abychom intenzifikovali naše vztahy s těmito zeměmi co se a také zahájení náročných reform. Vztahy s Líbí a Sýrií jsou složitější. První z mých cílů bude pracovat na tom, abychom eh, ustavili a chránili mír a stabilitu v koordinaci s OSN. Stabilita Egypta je také zásadní pro celý tento region. Budeme nadále podporovat ekonomické a politické reformy. Současně budeme nadále vést dialog v oblasti lidských práv. Budeme neúnavně pracovat na vybudování globálního partnerství v oblasti migrace s našimi jižními partnery. Využijeme všech našich prostředků, které máme k dispozici, abychom těchto cílů dosáhli. Zejména se budeme zaměřovat na boj proti nezaměstnanosti mladých. Také budeme bojovat proti nelegální migraci, proti obchodování s lidmi a a samozřejmě nelegálním obchodování nebo nelegálním zacházení s migranty. To musí také zahrnovat pod podporu kontroly na hranicích, mechanizmy znovu přijímání, které by fungovaly. Lepší šíření mobility a programu zákonné migrace budou také obou straně výhodné. Musíme podporovat Libanon a Jordánsko, tyto dvě klíčové země, které budou přijímat nebo přijímají už velký počet uprchlíků. A v konečné řadě musíme také podporovat dobrovolné návraty do Sýrie, pokud princ, hla, hlavní principy související s, na, s dobrovolným návrte, návratem budou dodržovány a to samozřejmě v úzké spolupráci s Vysokým komisařstvím pro uprchlíky OSN. Vážení poslanci, dámy a pánové, Podporování politik EU v tomto regionu eh, mě vede ke schrnutí našich klíčových úkolů, které leží před námi. Musíme otev zahájit přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií. To znamená, abychom jim nabídli jasnou přístupovou perspektivu a princip jejich zásluh. Potřebujeme efektivnější proces vyjednávání a připravit se na urychlení hmatatelných výsledků pro lidi v těchto zemích. To znamená podporovat jejich reformy, trvale zvyšovat naši finanční a investiční podporu s cílem zlepšování ekonomiky, obchodu, vzdělávání a cestování. Za druhé, země východního partnerství musí implementovat strukturální reformy, aby posílili svou ekonomiku, stabilitu a bezpečnost. Budeme nadále dbát na územní svrchovanost Ukrajiny a posilovat její odolnost. Za třetí musíme obnovit partnerství v rámci jižního partnerství více se zaměřovat na ekonomický rozvoj našich partnerů. Za čtvrté, musíme plně využívat eh, nástroje eh, mezi, eh, poli, rozvoje v oblasti sousedství a mezinárodní spolupráce a více se zaměřovat na investování. Také musíme posílit spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, tak abychom podpořili strukturální reformy. Pane předsedo, váženě poslankyně a poslanci, pokud budu potvrzen ve funkci komisaře, budu úzce a trvale spolupracovat s tímto parlamentem, s tímto výborem a s dalšími relevantními výbory přímá, eh, za přímý závazek propojení mezi Evropským parlamentem a našimi partnerskými zeměmi je klíčové a já jsem odhodlán eh, plně respektovat parlamentní diplomaci. Musíme hovořit jedním hlasem, založeným na společných poselstvích. Budu k dispozici pro pravidelnou diskusi o stavu naší práce a upřímně doufám, že toto slyšení eh, bude začátkem a výchozím bodem pro naše otevřené a plodné partnerství. Děkuji. Thank you, Děkuji kandidátovi na komisaře. Děkuji vám za vaše úvodní vystoupení a dostáváme se k prvnímu kolu otázek. EPP, Michel Nazovko. Žilá Nazovko. Náš kontinent eh, zažívá více míru a prosperity díky eh, rozšíření EU o programu sousedství. A pokud jde o program eh, pro západní Balkán, je tam celá řada etnického napětí a animozity mezi jednotlivými státy. Každá ze zemí musí provést politické a hospodářské reformy a nyní je třeba podpořit eh, tyto země, které splnily eh, kodaňská kritéria otázkou, jak tedy posílit eh, a urychlit integraci zemí západního Balkánu, především eh, v té eh, problematické rovině posílení právního státu a dodržování základních lidských práv. Je celá řada míst pro spolupráci, tak abychom posílili historické vazby a abychom Eh, tedy nastolili prosperitu a stabilitu těchto zemí. Je třeba eh, podporovat spolupráci se zeměmi západního Balkánu. Děkuji. Prosím, eh, kandidáta na komisaře, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl jasně zdůraznit, že i přesto, že Eh, tedy eh, došlo k určitému ochlazení na té eh, Evropské radě v říjnu. Nikdo v rámci té debaty spochybnil tedy závazek na členství zemí západního Balkánu. Ta evropská perspektiva se nemění a já budu usilovně pracovat v tomto směru. Samozřejmě je třeba zohlednit, že je tu skutečnost, že je třeba posílit tu naši práci, je tam celá řada obav, ty, těm obavám je třeba naslouchat a je třeba je řešit a já o to budu usilovat a e, budeme pracovat s těmi členskými státy, které mají ty e, obavy a budeme se snažit to přímo s nimi řešit. E, mezi to patří Eh, problematika dodržování eh, pravidel právního státu, to je klíčové, je tady problematika justice, korupce a eh, tady musíme nadále spolupracovat se zeměmi západního Balkánu. Na druhou stranu, ale my musíme naplnit náš závazek, náš závazek, tedy přetavit to v realitu tak, aby mohli vstoupit do Evropské unie. A jednou z našich největších výzev je eh, tady především eh, ty, eh, řešit ty obrovské rozdíly v hospodářské rozvinutosti mezi nimi a námi. A pokud tedy budu potvrzen jakožto komisář, budu usilovat o to, aby se ta nerovnováha snižovala a abychom posílili hospodářský rozvoj a prosperitu těchto zemí. Samozřejmě tržní ekonomika nemůže fungovat bez právního státu ruku v ruce. V rámci regionální spolupráce eh, na to budeme dohlížet, eh, protože jinak ty země nebudou eh, schopny sehrávat tu úlohu v Evropském parlamentu. Děkuji. Paní Zovko, ještě doplňující otázka. Jedna minuta. Bosna, Hercegovina, to je problematický případ potýká se s celou řadou neevropských eh, aktorů, eh, k napětí přispívají i Spojené státy na eh, západním Balkánu. Jakým způsobem Evropská unie je připravena řešit tuto situaci a přístup k této země a k celému regionu, tak aby prosadila mír a stabilitu? Jak vnímáte budoucnost Bosny a Hercegoviny a jak bychom se měli poučit z minulosti? Děkuji. Kandidát na komisaře, jedna minuta a tady budu již striktnější. Ano, já také se pokusím to dodržet. Co se týče vztahu s Bosnou a Hercegovinou, eh, klíčové je abychom eh, prosadili eh, prosazování toho 14. bodu, eh, který, se kterým přišla komise. Spadá to do té prioritní oblasti reform v této zemi. Musíme spolupracovat s Bosnou a Hercegovinou. Tam Bosna a Hercegovina nemá vládu již prakticky rok a nemůže se stát kandidátskou zemí, pokud neprosadíte reformy. Eh, vše je tedy v jejich rukou, oni to nyní musí naplnit. Co se týče angažovanosti Spojených států, já to vítám a my jsme připraveni <clears throat> spolupracovat se Spojenými státy v rámci Bosny a Hercegoviny. Děkuji. Eh, Tonino Picula, první otázka, jedna minuta. Pane Varheli, Evropští komisaři zastupují exekutivu Evropské unie a mají hájit naše společné hodnoty. V rámci deseti let jste působil na stálem zastoupení za Maďarsko v rámci EU a vy jste eh, hájil v rámci Evropské rady eh, reformy prosazované maďarskou vládou. A celá řada z nich porušovala evropské smlouvy, včetně kodaňských kritérií. A článek 7 v rámci smlouvy o fungování Evropské unie e, vedl k tomu, že tedy probíhá řízení proti Maďarsku. A jakožto komisař pro rozšíření, jakým způsobem chcete naplňovat e, to, že bude dodržován právní stát, dodržování kodaňských kritérií a hodnoty e, Evropské unie, když maďarští politici eh, hájili velice často pravý opak. Děkuji. Pan Varheli, dvě minuty. jakožto komisář eh, hájím Evropskou unii, zastupuji Evropskou unii a eh, to hodlám činit. Jak již jste Eh, se doslechli v rámci mého eh, závazku. Já pracuji zcela nezávisle, eh, nezávisle na jakýchkoliv instrukcích vlády a takto bych chtěl postupovat i do budoucna v rámci funkce Evropského komisaře a rád bych se držel tedy linie Evropské unie a pouze této linie. Co se týče právního státu eh, v oblasti západního Balkánu. Tam máme naprosto jasná kritéria, která musí být naplněna. A já v žádném případě nechci navrhovat jakoukoliv změnu těchto kritérií. Naopak, již jsem to vysvětloval v rámci předchozího dotazu, musíme tu práci zintenzivnit, eh, zintenzivnit spolupráci se sousedy ze západního Malgánu a protože to je právě ten jeden z důvodů těch hlavních výhrad členských států. Takže tato oblast je naprosto prioritní, eh, tak abychom byli schopni reagovat na ty obavy členských států. Pan Picula, dodatečné otázky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jaké konkrétní eh, kroky byste podnikl, eh, pokud by některá z kandidátských zemí eh, přijala tedy eh, opatření, která byla v souladu s tou linií Evropské unie, především v oblasti demokracie, právního státu, soudní moci a tak dále. A boj proti korupci. Vy jste hovořil o tom, eh, že zastáváte tu rovnou eh, úlohu mezi eh, parlamentem a radou. Jakožto zpravodaj Pako bych chtěl vědět, zda chcete potvrdit ty, ta ustanovení IPA 3 a Eh, zda zastáváte stanovisko, že i aktiv přenesené pravomoci by se měly eh, používat i pro aktualizace eh, těch ustanovení IPA 3. Prosím, pane kandidáte. Naše zásada, pokud jde o západní Balkán, je především ty fundamenty a to je to, co hájíme na první pozici, takže pokud nedojde k pokroku v oblasti právního státu, nemůže dojít k pokroku, pokud jde o přistoupení. A já tedy eh, chci využít eh, veškeré možné prostředky, abych zajistil, eh, že veškeré podmínky v oblasti právního státu jsou naplněny. Pokud tomu tak nebude, Eh, budeme muset zvolit ten přístup eh, krok eh, po kroku, který povede i přes pozastavení pladeb. Pokud jde o finanční nařízení v rámci nastupujícího víceletého finančního rámce, to je debata, kterou povedeme v budoucnu. A moje zásada, co se tohoto týče, musíme mít finanční nástroje, které jsou pragmatické, které jsou disponibilní, které jsou efektivní a které jsou flexibilní. Samozřejmě v rámci té veřejné zprávy se na toto musíme zaměřit a e, stanovisko Evropské, Evropského parlamentu bez, bude zohledněno. E, nyní Renew Europe, Ilan Kučuk. Jedna minuta. Vážení kandidáte na komisaři, e, vítejte v rámci našeho zasedání. Vy jste již nastínil ten obrázek, co se týče této problematiky ale eh, pokud jde o rozhodnutí nezačít eh, tedy eh, diskusi s Severní Makedonií. Tady je trochu zahalený ten obrázek. Jean-Claude Juncker hovořil ve Strasburku o tom, že nebude rozšíření v dalších pěti letech a myslím si, že to je velká chyba. Evropský parlament je přesvědčen o nutnosti rozšiřování Evropské unie to samé si myslí komise, eh, ale jak přesvědčit radu? A druhá otázka, to je to velké dilema mezi eh, prohlubováním a rozšiřováním. Eh, jak, co si myslíte tedy o té reformě Evropské unie jako takové a v průběhu tohoto procesu ještě předtím, než budeme diskutovat o rozšíření. A pokud eh, bychom eh, reformovali i ten přístupový eh, proces, jakou formou by ta reforma měla probíhat? Prosím, kandidát má dvě minuty. Za prvé, pokud je o ten výhled pro západní Balkán, tady bych rád zdůraznil, že i když se nám nepodařilo zahájit jednání s Albánií a Severní Makedonií na říjnové Evropské radě, je tady jasný závazek eh, rady, pokud jde o evropskou perspektivu pro tyto země. A mojí úlohou bude Eh, tedy řešit veškeré ty stávající problémy, které byly nastíněny na Evropské radě. Budu diskutovat eh, s členskými státy, které mají výhrady a eh, od samého počátku ve své funkci toto budu řešit a jsem přesvědčen, že jsou dva takové přístupy. Jednak zajistit, že Severní Makedonie a Albánie se do, dočkají eh, tedy eh, přístupových jednání ještě před zářebským summitem. Eh, ty obavy se týkají především asilového řízení a zneužívání toho to řízení, nedodržování právního státu a korupce. Já se zavazují k tomu, že společně s těmito zeměmi se budeme snažit rozptýlit eh, tyto obavy eh, a eh, že budeme usilovat o naplnění těch kritérií. Pokud jde o tuto novou komisi, myslím, že tady byl jasný signál od budoucí předsedkyně. Je třeba posílit evropskou perspektivu, co se týče těchto zemí. A pokud jde o prohlubování a rozšiřování, jak již jsem eh, říkal, já si nemyslím, eh, že eh, to je jedno nebo druhé. Musíme dosáhnout toho, že Evropská unie bude efektivní a sil, silnější, ale není to v rozporu s výhledem na rozšíření. Děkuji mnohokrát. Následná otázka. Do mikrofonu, prosím velice krátká otázka týkající se rámce. Protože já se domnívám, že chcete-li být efektivní, musíte mít nějaký rámc, rámec. Eh, máte proto nějaký harmonogram, dokdy chcete aplikovat novou metodologii? Máte minutu, pane kandidáte? Nedomnívám se, že celý rámec pro rozšiřování musí být kompletně revidován. Domnívám se, že metodologie je třeba posílit. Metodologie musí být posílena takovým způsobem, aby se při, vytvořil, vě, vytvořila větší dynamika, která umožní těmto kandidátským státům, které by si přáli pohnout se rychleji, jít rychleji a na druhé straně pro ty, které postupují pomaleji. Tam budeme muset také zpomalit proces přistupování vidíme, že tady jsou zcela zásadní podmínky které musí být nejprve splněny, než se pokročí k další oblasti. A to musíme zcela jasně formulovat. Toto zůstane stejné. Děkuji mnohokrát. A nyní má jí slovo zelení pan Ernest Urtasun. Ano, pane kandidáte na komisaři, děkuji, že jste k nám přišel dnes. Byl jste jste eh, proti návrhům ministerského předsedy Orbána, ale na druhé straně Orbán se v Maďarsku chová, jako by stát byl jeho majetkem. Eh, to bylo úplně jasné také na příslušném samitu na radě, kde nejenom eh, slíbil spolupráci s Tureckem, když se jeho zemi podaří, abyste získali toto portfolio, ale zároveň chce být jaksi k dispozici Turecku. No, myslím si, že tady je určitě určitý problém s lojalitou. Musíte nám prokázat, že zůstanete lojální k evropským institucím a k evropským politikám. A toto je poněkud znepokojivé, takže já bych vám rád teď poskytl možnost, abyste prokázal tuto lojalitu, eh, protože ono je velice obtížné eh, důvěřovat této <laughs> lojalitě, pakliže neprokážete, že budete schopni také povstat proti premiérovi Ongar, mm, Orbánovi. Máte dvě minuty, pane komisaři. Ano, jako komisař tedy ode dne, kdy bych byl zvolen, eh, budu pracovat naprosto nezávisle, nebudu se řídit jakýmikoliv pokyny, jakýchkoliv institucí či osob. Stali bych se členem příštího kolegia, budu postupovat jenom v souladu s nimi za hájení evropské linie. Děkuji. Pane Ortasune, máte ještě minutu na dotečnou otázku. No, dokážete si představit, že nám tohle nestačí. To jsou krásná slova, ale my jsme teď tady v případě, kdy národní, mm, eh, kdy hlavní město přímo se snaží zasahovat do vašeho folia. A to je naprosto nepřijatelné pro komisaře a vy byste se proti tomu měl jasně ohradit, protože jinak eh, neprokážete lojalitu. Eh, sice tady říkáte krásná slova, ale musíte prostě se ohradit proti hlavnímu městu, které se snaží zachazovat, zasahovat do vašeho eventuálního budoucího portfolia opět minuta na odpověď jako komisař. Nebudu akceptovat jakékoliv vměšování se do mého portfolia z jakékoliv vlády. Děkuji vám. A teď má eh, slovo pana Anna Bonafrisko za ID. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte Pane kandidáte na komisaře? Já budu hovořit italsky, protože bych s vámi ráda ještě hlouběji hovořila k tomuto tématu. Vy už jste tady jmenoval několik států, ale já se vás chci zeptat, co si myslíte. Jakou roli by měla přesně hrát Evropská unie v těch zemích na jižním pobřeží Středozemního moře, aby tam došlo k do, k dosažení opravdové politické hospodářské stability, také stability v oblasti bezpečnosti. Jak bychom mohli tedy um, optimisticky hledět na tento přístupový proces. Děkuji mnohokrát za vaši otázku, máte dvě minuty na odpověď. Co se týče jižního sousedství, eh, Vezmu příklad Maroko jako příklad. Maroko eh, chce s námi spolupracovat nejenom v oblastech, které jsou ehm, v zájmu Maroka, jako takového, ale které jsou také v našem zájmu. A proto můžeme pokračovat a rozvíjet toto partnerství. Oni s námi spolupracují v oblasti migrace, což se domnívám je mimořádně významné pro naše zájmy a my bychom se měli angažovat víc, co se týče pomoci hospodářskému růstu, hospodářskému vývoju přímými investicemi a obchodování, což by se mohlo stát modelem pro veškeré jižní sousedství. Já tady vidím velký potenciál eh, také, co se týče ve vztahu eh, k Tuniska. K Tunisku, pardon. Máme tam nového prezidenta Saida, který by se mohl stát naším partnerem. Tím způsobem bychom mohli zvýšit možnost pro občany těchto států mohli bychom eh, zlepšit možnost občanů jejich zemí nalézt pracovní příležitosti a zlepšit život v jejich zemích. To také znamená zlepšování systému vzdělávání, zlepšování fungování státní zprávy. A můžeme velice pomoci tomuto regionu, ale samozřejmě oni také s námi musí spolupracovat v těch oblastech, které jsou pro nás eh, mimořádného zájmu. Děkuji. Následující otázka, paní Bonfrisko. To znamená, Jaké priority tedy máte? Vy už jste tady jmenoval země, tady s vámi mohu souhlasit, ale priority, které například by měla mít Evropská unie v Libii, v Libanonu, a nebo s Středomorskou unii protože doposud opatření nevedla k nějakým valným výsledkům. Prosím. V Líbii čelíme dvěma problémům. Prvním problémem je problém humanitární, kde Evropská unie může a měla by pomoci, a kde bychom měli zintenzivnit naše úsilí pro zlepšení humanitárních podmínek pro migranty, abychom pomohli vládám zajistit eh, podmínky v souladu s našimi standardy, co se týče uprchlíků. Na druhé straně eh, země se nachází eh, v občanské válce. Je třeba stabilizovat zemi, ale tady nemůže EU konat jako samotná. Musíme tady spolupracovat s dalšími partnery potřebujeme, musíme se plně zapojit také do spolupráce s USA, aby nám pomohli stabilizovat tuto zemi a přinést tam mír. Je to země, která má největší počet uprchlíků a my se snažíme jim pomáhat, ale je třeba zintenzivnit naše úsilí, abychom jim pomohli Eh, přijímat tyto uprchlíky. Je tady, ale myslím si, že velký potenciál je v Libanonu, i když je třeba i tam stabilizovat bezpečnostní situaci. Děkuji mnohokrát za EKR a na Fotiga, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane kandidáte na komisaře, na našem výboru pro zahraniční záležitosti. Stanovisko stanoviska Žána Kloda Junckera před pěti lety eh, k rozšiřování, stejně tak jako nedávná rozhodnutí rady týkající se Severní Makedonie a Albánie, eh, měly obrovský dopad na země soluňského procesu, ale také na země východního partnerství. v dobách před partner, eh, musíme nalézt v rámci východu evropského partnerství způsob, jakým způsobem se mohou účastnit spolupráce s Evropskou unii. Zejména eh, musíme eh, změnit vztah s přidruženými zeměmi, jako je Ukrajina, Gruzie a Moldavsko, ale i s jinými Eh, jaké vy máte plány eh, v eh, předvečer samitu? Děkuji vám, máte dvě minuty. My v současné době hodnotíme východní partnerství, byla, byly završeny konzultace na Evropské komisi, kde teď se zvažují návrhy na budoucnost východního partnerství jakým způsobem by mělo být ustanoveno. Je třeba posílit toto partnerství takovým způsobem, abychom jim pomohli vytvořit tržní hospodářství, které zlepší jejich šance, jejich příležitosti, aby mohli odolávat tlakům zvnějšku ale také, aby mohly vytvořit příslušné prostředí pro investice, eh, které by mohly zlepšit eh, životní úroveň v jejich zemích. Co se týče těch zemí, eh, která mají příslušné dohody, je, měli bychom se snažit je integrovat do co možná nejvíce politických oblastí. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že je třeba, aby bylo to, co je v těchto dohodách eh, podepsáno, bylo také dodržováno. Eh, podí, takřka 80 evropské legislativy je třeba implementovat a my se budeme jim snažit pomáhat, aby toho dosáhli. Je třeba, abychom pracovali na všech pozitivních věcech, které nám tyto dohody umožňují. Je třeba, ať už je to tedy pomoc v oblasti hospodářského rozvoje, vytváření základních infrastruktur, jak to je doprava, energetika, nebo ať už je to Green Deal – nebo digitalizace. Měli bychom schopni se angažovat daleko účinnějším způsobem, zejména co se týče hluboké a komplexní zóny volného obchodu. Děkuji vám. Co se týče bezpečnosti eh, v oblasti partnerství s východními eh, státy, mm, některé body jsou poměrně sporné v tomto ohledu. Eh, protože někde dochází akcím proti nám, ale takové země jako Ukrajina musí bojovat proti vnějšímu agresorovi a Přidružené státy mají rámcové dohody s Evropskou unii, stejně tak jako například eh, Ukrajina má administrativní dohody s PDA. Eh, co si myslíte o prohlubování spolupráce v oblasti bezpečnosti? Děkuji mnohokrát, pane kandidáte. Jak jsem řekl, budou-li se snažit s námi spolupracovat více, může to být i v otázce bezpečnosti, měli bychom být schopni jim to poskytnout. Co se týče Ukrajiny, máme velice specifickou odpovědnost za tuto zemi. Musíme pomoci znovu získat svrchovanost na celém území Ukrajiny. A musíme stát při nich, musíme je hájit, včetně prodlužování sankcí v Rusku. Tedy pakliže neuvidíme žádný pokrok v minském procesu. Samozřejmě já budu spolupracovat s Josefem Borelem, eh, protože jeho působnost se týká mého portfolia. Využijeme veškerých možných nástrojů, které budeme mít k dispozici, eh, abychom i my podpořili veškeré akce SVČ, abychom pomohli Ukrajině. Děkuji. A teď za GUE NGL má slovo pan Georgios Georgiou. Děkuji mnohokrát. Vážený pane kandidáte, vy říkáte, že je nezbytné vybudovat právní stát v západní, na západním Balkáně, ale váš premiér, stejně tak jako stálí zástupci Maďarska eh, v Evropské unii, eh, se zaobírají článkem 7 Lisabonské smlouvy. Eh, takže vlastně i vy jste byl u toho, když došlo k určitému porušování zásad zde zakotvených. Eh, jak to bude vypadat? Jedna věc je, že vy tedy budete komisařem, kde tedy eh, na jedné straně budete muset aplikovat zásady, které je třeba na druhé straně, možná se to bude dotýkat vaší duše. Děkuji, pane kolego. Pane kandidáte, máte dvě minuty. jako komisař budu vždy hájet postoj Evropské unie, co se týče zásad právního státu. Ať je to ve východním partnerství, ať je to v západním Balkáně, ať je to v mé zemi. Budu hájet vždy tuto linii velice nezávisle, nehledě bez jakéhokoliv vnějšího vlivu a budu vždy spolupracovat eh, s mými kolegy na kolegiu komisařů. Děkuji mnohokrát. Další otázka. K Turecku. Turecko je významným partnerem Evropské unie, ale zároveň e, e, se říká, že porušují e, základní lidská práva a to nelze přehlédnout. Pan Orbán řekl, že když Turecko tedy pochodovalo do Sýrie, tak pan Urban se prostě díval stranou. Eh, souvisí to všechno s tím, eh, že nechce, aby přišli uprchlíci. Eh, má to být tedy jedinou podmínkou pro budování právního státu? Pane kandidáte, minutu. Co se týče Turecka. Máme tady zcela jasnou pozici v tom, co je třeba učinit. I když jsme viděli krok zpět v této oblasti. A to je jeden z hlavních důvodů, proč se zastavila vyjednávání o přistoupení. Musíme z velice zloubky reflektovat, popřemýšlet o tomto vztahu. Zejména, když se týče, co se týče spolupráce v oblasti migrace, ale máme také obavy. Eh, Evropský parlament a rada budou muset eh, široce diskutovat o tom, jaké vztahy bychom měli s Tureckem mít. Eh, co se týče, co to Aktivit Turecka kolem Kypru je třeba, aby Evropská unie také eh, se usnesla na restriktivních opatření. Bude-li to nezbytné, bylo by třeba je použít. Děkuji, tím jsme uzavřeli první kolo koordinátorů a teď přistoupíme k druhému kolu a teď má slovo za EPP pan Andros Cornelius. Pane kandidáte na komisaře, zvolená předsedkyně von der Leyen říká, že nová komise bude geopolitická komise. I ve vašem prohlášení vy jste zdůraznil, že Ukrajina má význam, klíčový geopolitický význam pro EU. Já souhlasím, že eh, evropský region je geopoliticky koncentrovaný a eh, toto rozdělení. Ukrajina, Moldavsko, Gruzie vlastně hrají v tomto důležitou úlohu. Kreml je proti eh, vstoupení a nicméně zde zazněl slib plné integrace. Vaše vy byste měl vlastně předložit návrh nových cílů politiky v oblasti partner, sousedství a partnerství do roku 2000, po roce 2020. Takže jaké budou ty vaše dlouhodobé cíle pro regiony východního partnerství a jaké cíle konkrétně vy byste chtěl dosáhnout s těmi zeměmi, které mají pro Evropskou unii klíčový význam? Prosím, pane Varheli. Plná integrace Ukrajiny do Evropské unie je něco, co tedy požaduje Ukrajina. My musíme o tom přemýšlet sami za sebe také. Zatím jsme nenabídli tuto možnost Ukrajině. Ale co můžeme udělat i v těchto podmínkách kromě implementace a urychlení implementace eh, těch eh, dohod o volném eh, obchodním prostoru je vytváření pevné, solidní tržní ekonomie podporou přímých zahraničních investic, které podporují růst a zaměstnanost a budou celkově posilovat tuto zemi. Pro mě toto bude prioritou. Já se domnívám, že jedna z dův, jeden z důvodů, pro zra, proč je z, zranitelná Ukrajina, z čeho štěží někteří její sousedé, tak to souvisí právě s absencí silné ekonomiky. A já bych udělal vše proto, abychom je integrovali do co největšího množství evropských politik, zejména co se týká rozvoje infrastruktury nebo eh, podpory a zvyšování investic. Pokud jde o geopolitické cíle, tak naše cíle by měly být vytvořit stabilitu v rámci východního partnerství a bezpečnost. To na tom budu, na tom bych pracoval ve spolupráci s Josefem Borelem. Děkuji. Následná otázka pana Kubiliuse. Moje druhá otázka se týká konkrétnější věci, a to Moldavska. Jak víte, eh, byl tam, byla, byla vlast, tam vlastně byla odmítnuta vláda, která chtěla provádět reformy justice, zavádět, bojovat proti korupci a zavádět právní stát, což, chtě, což chce hodně lidí z Moldavska. Bohužel ta politikové, tam došlo k politickému kolapsu a nyní to tam vypadá, jak to vypadá. Pokud eh, byste byl potvrzený, tak to by byla vlastně vaše první krize, kterou byste musel řešit. Jak byste tedy jim pomáhal, abyste přitom nepodkopávali cíle Evropské unie a budoucnost Moldavska? musím, sledovali byste také finanční systém, pokud by Moldavsko prokázalo opravdu silný závazek k provádění reform? Pane Várheli, máte minutu. Já vím o tom, jaký je ten nejnovější vývoj, který bohužel je dosti nešťastný v Moldavsku. A budu pracovat s Moldavskem a pro Moldavsko aby ty reformy nebyly zvráceny. Musíme zajistit, aby i když tam je vnitřní krize v té zemi, aby ty reformy pokračovaly. Pokud nebudou pokračovat, tak budeme muset pozastavit finanční pomoc, tak jak už to bylo učiněno v minulosti. Je jasné, že finanční pomoc je zcela jasně a bezpodmínečně propojena s pokrokem v oblasti provádění reform v dané zemi. Děkuji. Nyní se dostáváme k další, druhému řečníkovi za SAD, což bude konkrétně Bern Lange, vedoucí mezi výboru. AFET má velmi dobré kontakty s výborem INTA, takže prosím, děkuji za ta milá slova, pane předsedo. Pane kandidáte, jako předseda výboru ENTA jsem samozřejmě zapojen do eh, vztahů a makrofinančních vztahů se sousedními zeměmi. Na základě vašich úvodních Eh, slov v souvislosti s lidskými právy, vzhledem k minoritám například. Je zde otázka svobody projevu, svoboda, ne, ne, ne, otázka nezávislosti justičního systému. To všechno je na programu našich vztahů s těmito zeměmi. Vy pocházíte ze státní zprávy, z vlády pana Orbána, která je někdy proti euro obecným evropským perspektivám. Jakou záruku nám můžete dát, že budete vlastně dodržovat eh, tu pozici a silně hájit evropské hodnoty? Děkuji panu Bentu Langemu a pan kandidát, dvě minuty. Jakožto komisař, pokud budu potvrzen, tak musím dodržovat a provádět politiky Evropské unie. My jsme eh, připravili velmi komplexní a srozumitelný eh, na pravidla a podmínky v oblasti lidských práv, svobody tisku, nezávislosti justice a mám v úmyslu pokračovat touto cestou. A mohu vás ujistit, že všechny vztahy, že ve všech vztazích budou tyto podmínky dodržovány. To jsou naše zájmy a jakožto evropský komisař musím a budu obhajovat zájmy Evropské unie. Děkuji. Následná otázka od pana Langeho. Pane kandidáte, představte si, že bude kandidátská země, kde ten rozvoj povede, pokud by tato země se stala členem Evropské unie, tak by spadla pod článek 7 postupu. Jaká, jaká opatření byste přijal a jak byste to řešil? Jak byste se postavil k takovéto situaci? Pane Várheli, minuta. V procesu rozšiřování máme ty, eh, ten princip fundamentals first, nejprve ty základy takže nemůže být, eh, pokud nebude dosažen pokrok nebo bude naopak zvrácena cesta k nezávislosti justice, k dodržování lidských práv, tak ta, eh, tak ta kapitola nebude uzavřena a jednání nebudou pokračovat, a nebo může být pozastavena finanční pomoc. Nebudu se obávat využívat kterýkoliv z těchto nástrojů, který budu mít v rukou, pokud to bude nezbytné, pro, pokud ty podmínky ze strany té které země nebudou splněny. Děkuji. A nyní se dostáváme k Renew Europe a Petras Austrevičus. Děkuji, pane předsedo. Pane kandidáte, nový a komplexní nástroj, kterým je mez, na, nástroj pro mezinárodní spolupráci. O tom je, se teď vede trialog, tak budete ještě věnovat ještě větší, věnu ještě větší pozornost lidským právům a kritériím jaderné bezpečnosti jakožto eh, podmínka pro poskytování finanční podpory sousedním a třetím zemím. Jak eh, vlastně bude dodrž, budou dodržovat podmínky v oblasti lidských práv, pokud ty třetí země budou porušovat lidská práva? Budete ochoten zavádět režim nových sankcí na pokud tedy bude docházet k zásadnímu porušování lidských práv nebo také k porušování územní svrchovanosti a samostatnosti některých zemí. Tam vlastně, pokud by tam byli zahrnuti státní a nestátní eh, aktéři, a docházelo by tedy k systematickému zneužívání a korupci a prohlubování těchto trestných činů. Děkuji, pane Austrevičusi, a pan kandidát má dvě minuty. Co se týká jade bez, jaderné bezpečnosti v souvislosti s Běloruskem, tak je jasné, že musíme zajistit jadernou bezpečnost, protože to je role Evropské unie. Nejen na svém území, ale také v sousedních zemích budeme a budeme dále spolupracovat s Běloruskem, aby tomu tak bylo. Bělorusko se nakonec ukázalo být, cel, že celkem spolupracovalo, zpracovalo národní plán, odsouhlasilo, že se zahájí tedy peer review, nicméně ještě stále je tam práce, kterou je potřeba odvést. Musíme zajistit, že náš export nebude nad tím zavírat oči a zajistit, že jaderná bezpečnost bude opravdu zajištěna podle našich standardů a já na tom budu pracovat. Pokud jde o sankce za porušování lidských práv, sankce to je vlastně ten nejtvrdší, nejpřísnější nástroj, který máme a který můžeme použít. Takže než se uvalí sankce, tak jsou ještě jiné možnosti, jiné nástroje, které můžeme použít. Nejprve bychom využili tedy ty jiné nástroje, které bych měl k dispozici, jako pozastavení financování, pozastavení dialogu s touto zemí, zavedení nebo uvalení sankcí, to už by měla být opravdu poslední instance. V současné době nemáme zaveden takový systém a nejdříve se budeme snažit přesvědčit členské státy, aby se do toho zapojili. Pokud by byl návrh nějaké skupiny členských států, tak samozřejmě bych se tím zabýval a pracoval na tom, abychom viděli, jaký jaký, jaký přínos by takovýto systém měl. Děkuji. Následná otázka. Petras. Děkuji, pane předsedo. Jste my jsme si vědomi významu sa režimu sankcí uplatňovaných, ale ty, pokud se ta politika nezmění a ta metoda cukru a byče by nebyla užitečná, tak byl by tam využit ten příslušný seznam na Evropské unii, abychom měli v ruce ten byč, abychom byli skutečně odhodlaní eh, a neústupní v tom, že skutečně základní lidská práva musí být dodržována a aby se opravdu potrestali, sankcionovali ty země, kde dochází k zásadnímu porušování lidských práv. Jednu minutu, pane kandidáte. Já si myslím, že zavedení režimu sankcí je, to je velmi striktní, velmi těžký nástroj a vyžaduje předchozí úvahu velmi hlubokou. V současné době nemáme takový návrh, který by byl předložen a musíme se podívat na všechny dů, důsledky, které by takovýto návrh měl, kdyby byl předložen. V současné době splň, splníme tedy naše cíle s méně restriktivními opatřeními a nástrojemi, ale nesmíme zapomínat na to, že například eh, válečné zločiny, tady už máme možnost v této oblasti uvalit takovéto sankce. Takže možná to nebude nutné, abychom měli nějaký eh, dodatečnou sadu sankcí, ale můžeme využít ty stávající nástroje, které máme v rukou, které by mohly zahrnovat uvalení sankcí pr- proti jednotlivcům, kteří by tedy porušovali lidská práva. Děkuji. Děkuji. Další na mém seznamu za frakci EPP pan Vangelis Mejmerakis na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Ano, došlo k arabskému jaru a země Jižního partnerství nastoupily různé cesty. Je to tak, že Evropská unie se na začátku samozřejmě zasazovala pro eh, demokratické reformy a dodržování lidských práv a samozřejmě také ekonomická pomoc by měla být eh, dosažena. Ale po devíti letech ta situace není příliš povzbuzující, jak hodnotíte roli, v Evrop, kterou hrála v posledních letech Evropská unie a jaké priority máte pro efektivní postup postup řešení této situace a případně jak byste chtěl zajistit ještě větší podporu tohoto regionu z Evropské unie, než tedy tomu zatím je ze strany členských států. Děkuji. Dvě minuty, pane kandidáte. Omlouvám se, ale já, unikl mi začátek této otázky, takže nevím úplně, na, o jaký region se zde jednalo. je, je je to, jednalo se o arabském jaru zemí jižního partner, o zemích jižního partnerství. Děkuji. Viděli jsme, nebo vidíme, že arabské jaro také mm, přineslo určité nepokoje v těch zemích. Jsme si vědomi toho. Na druhé straně také jsme svědky toho, že to může přinést de- demokracii do našich do sousedních zemí. Hovořím o Tunisku například. Rád bych tedy podporoval ty země v tom regionu. Mým příkladem by bylo Tunisko a Maroko, jak už jsem se zmínil, kde vidím největší příležitost k tomu, abychom pokračovali a zvyšovali úroveň spolupráce s těmito zeměmi a abychom jim pomáhali konsolidovat a dále prohlubovat reformy. Pokud jde o Tunisko, ten potenciál je větší. Byly tam demokratické volby a nyní musíme pomáhat Tunisku, aby se vytvářela fungující státní zpráva, která bude schopna využívat naší finanční pomoci a bude schopna nadále implementovat nezbytné reformy a právní stát. Takže mohu zajistit, že poskytneme veškerou pomoc, nejen finanční, ale také zkušenosti, technickou pomoc, jakmile, ty vláda, jakmile vláda v Tunisku tedy i s novým prezidentem tuniským budeme spolupracovat tak, abychom jim pomáhali zavést fungující státní zprávu, aby to pomohlo tuniskému lidu. Dal, následná otázka. Děkuji demokracie a svobodné volby, to, jsou, to je skutečně základní zásada v Evropské unii. To jsme často opakovali. A proto je tomu tak, že mnoho kolegů se vydává na pozorovatelské mise na volbách v jednotlivých zemích. Země toho jižního partnerství je to tak, že tyto země některé nemají žádné dlouhé tradice svobodných voleb a pro vládu je tedy těžké nastoupit demokratickou cestu. Vy jste říkal, že Tunisko je velmi dobrý příklad z tohoto regionu a mám radost, že jste to uvedl. Alžírsko, tam vlastně v prosinci budou prezidentské volby a tam také dochází k četným snahám. Jak hodnotíte cestu směrem k demokracii v těchto zemích a jakou politiku byste prováděl tak, aby tyto země, eh, aby reformy v těchto zemích byly ještě podpořeny? Děkuji. One minute. Prosím, jedna minuta. Ty eh, pozorovací mise Evropského parlamentu eh, jsou jsou velice užitečné a rád bych pozbudil všechny poslance Evropského parlamentu, aby se nadále eh, na tomto podíleli, protože jednak získáváme informace přímo z terénu, eh, zda jsou dodržovány demokratické principy, ale eh, je to i příležitost jednat s těmito zemi, zeměmi na různých úrovních. A rád bych vás tedy podpořil v účasti na těchto misích a jsem plně připraven vám v tom pomoci eh, v rámci mých možností. Co se týče Alžírska, ano, tam dochází k pozitivnímu vývoji eh, s tím, že se blíží prosincové volby. Nicméně, když se podíváme do historie Alžírska, je třeba, abychom byli obezřetní tedy především pokud jde o diskuse o vnitřních záležitostech eh, mimo Alžírsko. Musíme podpořit eh, v tom, aby se vydali demokratickou cestou, ale musí o tom rozhodnout alžírský lid. Děkuji vám. Dalším řečníkem eh, Rafael Glucksmann za socialisty, prosím. Děkuji, pane kandidáte na komisaře. Asi znáte Eh, větu Pierre Verdiho, eh, není láska, jsou jen důkazy lásky. A to tež platí eh, o tom, co řekl Ernest Urtesun, který hovořil o nezávislosti a chtěl důkaz nezávislosti. Pokud ji dosáhneme, dosáhneme tohoto postu, o tom hovořil pan Orbán, budeme vám k dispozici a takto se obrátil na pana Erdoana a Alijefa. Takže znova to opakuji, potřebujeme důkaz nezávislosti, eh, zda můžete odsoudit eh, tuto větu a zda můžete eh, tedy nahradit ji nějakou jinou a zda můžete pohořit o tom konceptu liberální demokracie, která bují v Maďarsku a je trochu v rozporu s tím konceptem sousedství. Děkuji. Eh, pane kandidáte, dvě minuty. Eh, důkaz nezávislosti, to je, myslím, eh, ta práce, kterou jsem již odvedl. Čtyři roky jsem v komisi byl vedoucím oddělením, které a naplňoval jsem funkce, které by jinak nebylo možné realizovat. A já jsem přispěl k naplnění těch úkolů. A to i přes velice obtížná vyjednávání s celou řadou členských států e, jsem e, řešil tyto úkoly zcela nezávisle, bez jakéhokoliv externího vlivu. A myslím, že toto je skutečně hmatatelný, jasný důkaz toho, že jsem schopný jednat nezávisle. Co se týče jakýchkoliv prohlášení, jakýchkoliv vlád, eh, to je jejich věc. Já jakožto komisař, jak jsem říkal, já se budu držet pouze té linie Evropské unie a stanoviska Evropské komise v rámci kolegia eh, ve spolupráci s ostatními kolegy. Pan Glucksmann, ještě dodatečný dotaz, ano, prosím. Takže nechcete odsoudit tuto větu ani koncept eh, neliberální demokracie. Navrhuji tedy eh, další větu. Každé, každý migrant je, eh, představuje riziko terorismu a ohrožuje veřejnou bezpečnost. A zase to prohlásil Orbán. Nyní Maďarsko se nachází před Evropským soudním dvorem, pokud jde o neslučitelnost asilové politiky s právem Evropské unie. Takže jak budete postupovat? tak, eh, aby eh, v sousedských zemích eh, byla vedena politika, která je naprosto v rozporu s tím, jakou azylovou politiku prosazuje vaše vláda v Maďarsku. Děkuji. Prosím, jedna minuta. Moje portfolio se zabývá vnějšími vztahy v rámci migrace a já tedy i nadále budu hájit pozici Evropské unie, tedy, že je třeba mm, pomoci našim partnerským eh, zemím na jihu, na východě, hájit hranice, mm, tak, abychom odolali tomu tlaku nelegální migrace, ale abychom pomáhali jim přímo v daném území. A Eh, já se budu úplně zasazovat eh, o to, aby byly naplněny tyto úkoly a to je ta politika, kterou já budu hájit, kterou budu zastupovat. Děkuji. Za zelené Viola von Kramento Baden. Vážený pane kandidáte, vaše vláda je velice vstřícná k panu Putinovi a jeho vládě. Pan Putin byl eh, v Budapešti eh, od okupace Krymu eh, čtyřikrát a maďarská vláda umožnila ruské investiční bance provozovat svoji aktivitu v Maďarsku. Její zaměstnanci mají diplomatické pasy a Eh, ty finanční transakce již nepodléhají kontrole členských států EU. Moje otázka je, jakým způsobem budete schopen čelit ruskému vlivu eh, v zemích východního partnerství i v západním Balkánu, přestože vaše vláda eh, aktivně podporuje hájení ruských zájmů na půdě Evropské unie. Děkuji, pan kandidát, maximálně dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Náplní komisaře není eh, prosazovat nějaké národní eh, linie. Já v žádném případě nebudu hájit nějaké národní zájmy eh, bez ohledu na to, zda jsou maďarské či jiného státu. Mým úkolem je prosazovat evropskou politiku, kterou nastavuje Rada a vaše instituce. A to je náplní mojí práce. Jak jsem říkal, již eh, čtyři roky jsem byl tohoto schopen, měl jsem dostatečnou důvěru ze strany Evropské komise a byl jsem schopen řešit velice citlivé eh, a politické eh, problematiky a diskuse a jednal jsem zcela nezávisle. A to je to, co vám nyní nabízím, pokud mě schválíte jakožto komisaře. Děkuji. Dodatečný dotaz. Ehm, viděli jsme eh, prosazování eh, kremelské eh, propagandy i v online médiích a má to velký vliv napříč členskými státy i na naše sousedy. Tato dezinformační kampaň má destruktivní efekt na veřejnou diskusi, podkopává demokracii. Pokud budete potvrzen jakožto komisař, eh, jakým způsobem budete podporovat země jako Ukrajina, eh, Moldavsko či Gruzie, aby bojovali proti této válce eh, s tím, že i v některých členských státech, jako je Maďarsko, jsou média pod kontrolou států a jsou tam podporovány falešné zprávy, které pocházejí z Ruska. Prosím, pane kandidáte, jedna minuta. Děkuji. Budu spolupracovat na tom eh, s Josefem Borelem. My eh, jsme sestavili eh, tým pro strategickou komunikaci. Již jsme odvedli velký kus práce v boji proti falešným zprávám a společně s vysokým zástupcem budeme působit především v Ukrajině, protože to je fenomén, který rovněž ovlivňuje eh, veřejnost a to mm, velice významně. Využijeme rovněž veškeré finanční nástroje tak, aby eh, Ukrajina byla schopna tento fenomén potlačit. Děkuji za ID Jerome Rivière. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane kandidáte. Možná se to bude opakovat, ale mě zajímají dvě témata, Turecko a západní Balkán. Vy eh, jste hovořil o nelegální těžbě eh, Turecka na, eh, ve, v kyperských výsostních vodách a potom je tady i okupace Sýrie, 74 okupace Kypru 2014 až 2018, politika prezidenta Erdoana, která podporuje eh, finanční eh, ropné transakce, eh, díky kterým jsou financováni teroristé v Evropě. Včera jsme diskutovali o té nelegální těžbě a v podstatě všechny frakce se shodly na tom, že je třeba odsoudit Turecko a nyní jsme před otázkou, jakým způsobem tedy eh, ukončit tuto sadomasochistickou politiku mezi EU eh, e a Tureckem. Turecko, které je agresivní, ohrožuje nás a my neustále jim eh, platíme. Takže jak, bud, jak postupovat, abychom neplýtvali těmi miliardami, které jim platíme? Děkuji. Prosím, pane kandidáte, dvě minuty. Co se týče přístupového procesu Turecka do EU, Eh, víte, že v současné době již to je pozastaveno a pokud jde o zastavení a ukončení eh, přístupových jednání bez přístupu. To je významné politické rozhodnutí, které musí přijmout tato instituce a rada. To není něco, eh, o čem by mohl rozhodnout komisař. Takže pokud eh, diskutujeme o eh, budoucích stazích s Tureckem, samozřejmě toto je jedna ze strategických otázek, na kterou je třeba se zaměřit. Na druhou stranu ale nesmíme zapomenout, že Turecko je druhým největším spojencem v rámci NATO po Spojených státech a představuje asi 100 milionů eh, obyvatel. Je to významná země, která je téměř na našich hranicích. Takže je třeba se zabývat eh, budoucími eh, vztahy a je třeba zohlednit všechny aspekty. Eh, a mm, samozřejmě přístupová jednání, to je jedním z těchto aspektů. Děkuji. Dodatečný dotaz? Ano, děkuji. Co se týče Balkánu, politika EU v oblasti rozšíření, to je takový eh, balonek, který neustále eh, nafukujeme a nafukujeme a máme pocit, že brzy praskne. Eh, prezident Macron pod tlakem paní Le Penové se vyslovil proti tedy přístupovým jednáním se Severní Makedonii a Albánii. Samozřejmě je to ta politika, riziko mafie, srbská minorita v Kosovu a ta historie, která není v souladu s těmi západními hodnotami. Já beru na vědomí, že chcete zohledňovat především prosazování reform, ale budete schopen eh, čelit eh, tlaku většiny, eh, která panikaří a neustále se tlačí směrem k tomu dalšímu a dalšímu rozšiřování. Děkuji. Prosím, jedna minuta. Mým úkolem, jakožto eh, komisaře zodpovědného za rozšiřování, to není pouze přesvědčovat eh, země západního Balkánu eh, o našich prioritách a našich podmínkách a prosazovat naplnění těchto podmínek, ale musíme rovněž přesvědčit naše členské státy a občany, že i nadále je to v našem zájmu především pokud dojde k naplnění podmínek, které jsme si stanovili. Takže chtěl bych být jakýmsi přemostěním mezi našimi členskými státy a zeměmi západního eh, Balkánu a eh, skutečně budu hájit eh, pečlivě zájmy Evropské unie, tomto regionu tak, aby byly řešeny všechny obavy. Na druhou stranu eh, musíme poskytnout eh, plnou podporu těmto zemím tak, aby byly schopny dále růst a aby se k nám postupně přibližovaly. To je rovněž součástí našich politik, které chci hájit. A v rámci toho bychom měli být schopni vyřešit všechny obavy. Thank you. Děkuji vám. A teď za EKR má slovo pan Angel Džambacký, ale já ho tady nikde nevidím. Je tady někdo jiný za EKR, kdo by se chtěl chopit slova místo něho? Kde je? Mohl byste mi říct si vaše jméno, budete mít slovo, to je jasné, ale jenom kdo jste. Děkuji vám za tuto příležitost že mohu položit otázku. Já tak učiním ve své mateřštině, což je nizozemština. Hodně se tady hovořilo o Středozemním moři, o Libanonu a jiných zemích, ale ještě jsem nic neslyšel k tématu Izraele. Mohl byste nám možná říci něco k tomu? Jak eh, nahlížíte na vztahy mezi EU a Izraelem a jakým způsobem bychom mohli posílit naše vztahy s Izraelem? Máme s touto zemí asociační dohodu, ale už dlouho v rámci této asociační dohody nedošlo k žádným jednáním, tak se vás chci zeptat, jak se díváte na podporu kontaktu mezi Evropou a Izraelem? Děkuji. Děkuji, dvě minuty, pane kandidáte. Děkuji vám. V skutku máme asociační dohodu s Izraelem, máme vynikající obchodní vztahy s Izraelem a máme eh, vysokou úroveň spolupráce v mnoha oblastech, jako ku příkladu v oblasti výzkumu a vývoje. A to je nesmírně důležité měli bychom se snažit eh, zvýšit úroveň naší spolupráce ve všech těchto oblastech. I když máme také určité implikace, co se týče středovýchodního mírového procesu vztahu Izraele k Palestině a okupovaným územím. Tady je třeba hájit evropskou linii, což je eh, pouze řešení dvou států, které může přinést trvalý mír na Střední východ. A musíme se zasadit spolu s Izraelem a Palestinou, abychom toho dosáhli. Ale to není má primární odpovědnost. To je primární odpovědnost Josefa Borela, eh, protože Mm, toto je otázka zahraniční a bezpečnostní politiky. Ale já mám k dispozici nástroje pro povzbuzování tohoto procesu, ale také e, pro pomoc palestinské samozprávě a pomoci jim e, v jejich e, pomoci uprchlíkům a poskytovat jim také humanitární materiál. Bohužel vidíme také politování hodný vývoj v souvislosti s některými organizacemi, s jednou zakladající organizací v této zemi. A je třeba, abychom to napravili co možná nejrychleji ve spolupráci s UNHCR. A e, posadíme se s nimi a budeme podporovat tuto organizaci pouze v případě, že budou odstraněny veškeré nesrovnalosti. Ale musíme pokračovat ve spolupráci s nimi, protože oni jsou těmi, kteří působí v terénu. Toto... Takže minutu na doplňující otázku. Dě- Děkuji vám mnohokrát za vaši odpověď a za vaše vysvětlení. Možná ještě jednu otázku k tomuto tématu. Souhlasíte se mnou v tom ohledu, že Izrael je enormně ohrožován také díky tlaku z Iránu? Já vím, že to je oblast, kde nemáte primární odpovědnost, ale Eh, vidíte eventuálně možnost pomoci vašeho portfolia i tady přispět eh, k zlepšení bezpečnostní situace v Izraeli? Děkuji. Pane kandidáte, minutu. Evropský postoj vždy se stával v tom, že neakceptujeme žádné ohrožení bezpečnosti Izraele a že pakliže tedy budu potvrzen ve funkci komisaře, musíme zastávat tuto linii, musíme tedy zabezpečit, že a ať už jakékoliv tlaky z vnějšku nebo z vnitřku Izraele je třeba nejenom odsoudit, ale také mm, zamezit jim. Co se týče Iránu, samozřejmě to nespadá do mého portfolia, proto je pro mě velice obtížné, abych vám dal nějakou specifickou odpověď. Ale kde bych se rád angažoval, jak už jsem řekl, poskytnout veškerou nezbytnou pomoc eh, spadající do mého portfolia, abych, zabezpeč, abych zajistil bezpečnost pro Izrael. Thank you. For the EPP group, Lukas Mandl. Děkuji mnohokrát za EPP Lukas Mandl. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane kandidáte na komisaři, já bych se vás chtěl zeptat na západní Balkán, zejména na únik mozku ze západního Balkánu ale nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřál k vašemu jmenování. My všichni nemůžeme zapomínat na to, že skutečně privilegiem sloužit občanům Evropské unie v této funkci. Za druhé jsem velice rád, že jste naprosto jasně vyjádřil kritiku tureckých vojenských akcí v Sýrii s ohledem na kurdské obyvatelstvo tam a také jste zdůraznil ty obavy, které musíme mít jako Evropská unie směrem k Turecku. A mm, eh, vy jste mm, tady ještě zdůraznil to pozici vzhledem k tomu negativnímu vývoju posledních dnů. Ale teď, co si myslíte o brain drain, o uniku mozku? Protože dobře vzdělaní lidé opouštějí země západního Balkánu a také ale opouštějí eh, tento region směrem k Turecku, například z Kosova, eh, kde stále ještě není bezvízový styk eh, s Evropskou unii, ale Kosovo má bezvízový styk s Tureckem, to znamená, že mnoho mladých lidí odchází také do Turecka. Máte nějaký návrh, jak vyřešit tuto záležitost a pomoci těmto státům, aby se zamezilo uniku mozku, odlivu mozku? Nejlepším nástrojem pr- potírání odlivu mozku je vytváření lokální ekonomie. Takové ekonomie, která může um, podporovat mladé profesionály v těchto zemích. Ale aby to bylo možné, Ehm, je třeba překonat to, co tady ještě neexistuje. Není to dostatečná infrastruktura, není tady dostatečný vývoj hospodářství, eh, chybí tady přímé investice a chybí tady také eh, konkurenčně schopný vzdělávací systém. A proto se komise angažovala již ve financování a podpoře vyššího vzdělávání a také učňovského vzdělávání v regionu. Eh, čísla jsou velmi kritická. V průměru vidíme, že 40 populace západního Balkánu opustila toto území. Jsou to především mladí lidé, profesionálové, kteří by mohli mm, eh, přispět k hospodářskému rozvoji ale to bude možné teprve, v, když jim pomůžeme, aby rostly, aby se prostě podpořil tady hospodářský růst. Samozřejmě to nemůže jít na úkor lidských práv a práv, zásad právního státu. Na, nemůže to jít eh, na úkor ohrožení jakékoliv naší hodnoty, kterou zastáváme. E, žádná společnost Evropské unie zatím nebude investovat svůj vlastní kapitál do e, sousedství, které je nepředvídatelné. Co se týče bezvízového styku s Kosovem, bohužel toto je zablokováno na radě. A je to zablokováno také ve vztahu k dialogu mezi Prištinou a Bělehradem. Já tady vidím historickou příležitost k tomu, aby se dospělo k řešení. A k smíru mezi oběma hlavními městy. Doufejme, že k tomu dojde ještě tento rok. Dojde-li k tomu, pak bezvízový styk by mohl mm, se stát skutečností. Je třeba usnadnit cestování pro občany Kosova. Thank you. Follow up? Následující otázka nebo doplňující otázka, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo je poměrně ambiciozní hovořit o řešení již v tomto roce, ale líbí se mi váš přístup. Vy jste se několikrát zmínil o vašem vztahu s Josefem Borelem a také jste se zmínil o tom, že se vidíte co si jako most mezi radou a parlamentem. Jak byste chtěl eh, podpořit eh, takový intenzivní proces eh, přístupu balkánských států a jak vidíte spolupráci v rámci tak zvaného klasteru v oblasti zahraničních záležitostí, to znamená spolupráci s komise s SVČ právě s ohledem na země západního Balkánu. Děkuji mnohokrát, máte minutu, pane kandidáte, velice rychle to, co jsem viděl já na radě, já jsem se účastnil těch diskuzí loni a letos. A to, co jsem viděl, bylo selhání eh, vzhledem k různému hodnocení stejné situace. To znamená, že mou prioritou bude dospět ke společnému hodnocení členských států a komise eh, na základě faktů z terénu. Rád bych zapojil členské státy do našich misí eh, v rámci spolupráce expertů, eh, hodnotit fakta, vývoj a potom hodnotit společně tak, abychom zamezili selhání. Tak bychom mohli mít jasný seznam dosažitelných výsledků, jak na straně západobalkánských zemí, tak na naší straně, aby nedocházelo k žádným překvapením. A vaše další otázka, týkající se francouzského eh, lídrovství nebo vedení, to nejsou jenom francouzi, to jsou také nizozemci a také dánové, mm, čili vedení nebo vlády těch zemí, které bych měl přesvědčit. Ale já se tady v tomto ohledu chci angažovat od prvopočátku, aby eh, tato situace nepokračovala. Děkuji vám za Renew Europe Clement Groschel. Děkuji, pane předsedo. Předsedkyně komise řekla, že to bude geopolitická komise a já bych se vás chtěl zeptat, eh, zda tedy politika sousedství je geopolitickým nástrojem a nebo zda stále budeme hledět na naše fundamentální hodnoty se zeměmi, které jsou součástí politiky rozšiřování a sousedství. Jakým způsobem chcete vyvážit tyto dvě často antagonistické zásady, protichudné zásady? Prosím, dvě minuty. Děkuji vám. Já si nemyslím, že to je mm, s tou protichudné zásady. Můžeme mít rozšíření? A můžeme mít základní svobody a zásady právního státu na západním Balkánu. Bez toho k žádnému rozšíření nedojde, my to všichni víme a není ruku v ruce, pracujeme se západobalkánskými státy a rovněž s našimi členskými státy na tom, abychom to uskutečnili. A já bych velice rád, aby přístupové země pochopili, že toto není jen široká koncepce, ke které se cítíme zavázáni jako Evropská unie, ale že je to zároveň nezbytnost pro každodenní život. Každodenní život, tím míním sociální život, hospodářství, protože jinak tyto země Mm, nemohou eh, s námi nějakým způsobem eh, rozumně spolupracovat a bez toho nemohou také zvýšit úroveň důvěry tak, abychom je mohli přivítat v naší unii. A to je důvod, proč musíme pracovat v takových paralelních eh, kolejích. Zaprvé na zvýšení možností pro jejich účast na stále, eh, ve stále větších politických oblastech a více politických oblastech, ale zároveň zabezpečit, že třeba by tam se neporušovaly zásadní svobody. To je zcela jasně ten případ, který jsme viděli na říjnovém zasedání rady, že jinak to prostě nebude možné. Ale znovu říkám, evropská perspektiva tady existuje, nezměněna, ale může se stát realitou pouze za splnění těchto podmínek. Děkuji. Pane Groši, máte nějakou dodatečnou otázku? Já bych si rád dozvěděl něco k vašemu postoji k EPIE, protože to bylo využíváno jako nástroj poměrně efektivně i pro snížení negativních dopadů migrantské krize. Chtěl byste nějakým způsobem změnit to, aby z e IPy se stala předvstupní pomoc, také nástroj předvstupní pomoci eh, na eh, snížení migrační krize, tak abyste mohl využívat tohoto nástroje i vy? Answer. Děkuji mnohokrát. Yes. Ano, eh, s novým návrhem víceletého finančního rámce je jasné, že IPA bude využívána právě za účelem příprav vstupu eh, budování kapacit, právní stát a všechny ostatní oblasti, které jsou klíčové a je třeba je rozvíjet v těchto přístupových zemích. Ehm, budeme mít jiný finanční nástroj k dispozici NDICI, kde eh, jsme alokovali fondy z migrace, takže tady nebude žádná interference. Pakliže to tedy bude schváleno v této instituci a na radě, nedojde k žádné interferenci mezi IPou a migračními akcemi. Right, thank you. Děkuji za nezařazené kolegy bych dal slovo panu Martinovi Dženžešimu. Děkuji, pane předsedo. A já bych chtěl poblahopřát panu Várhelimu k tomu, že eh, došel na rozdíl od jeho předchůdce až ke slyšení. Pane Várheli, vy pocházíte z vlády, která devět let vlastně porušovala právní stát a proto zde máme postup podle článku 7, který může mít eh, poměrně závažné právní následky. Kromě toho, pro, protože vlastně FIDE, Fides eh, se snaží tedy mm, určitým způsobem ruinovat, ničit i jiné instituce a také ani diplomacie na to. Na tom nic nezmění, protože mnoho jich působí spíše jako vyslanci Fidesu než jako úředníci. Jaká je záruka, že vy, pokud byste byl zvolen komisařem, byste byl nezávislý na Fides a na Viktoru Orbánovi? A jaká je záruka, že budete sloužit občanům Evropské unie a ne oligarchům ve vaší zemi jak můžete eh, zajistit, že budou dodržovány demokratické standardy v eh, sousedních zemích, kde například severní Makedon, Makedonec eh, vlastně porušoval na to právo. Tak prosím, pane kandidáte, dvě minuty. Děkuji za otázky, pane poslanče podle evropských smluv jsou vlastně komisaři Evropské komise eh, jmenováni nebo vysláni svými vládami. I v mém případě tomu tak bylo. Já nejsem členem strany, proto nemohu tedy vystupovat jako delegát nebo jako nějaký vyslanec politické strany. Pokud se týká otázek azylu, které jste položil, tak eh, vám tedy mohu odpovědět jen tak, co vlastně už jste zaznělo také a čeho se budu držet i v budoucnosti, a už jsem to vlastně sliboval zde i dříve, že budu vykonávat svou práci zcela nezávisle, bez jakéhokoliv vlivu, jak jsem to ostatně už dělal dosud, jakožto zaměstnanec evropských struktur nezávis, budu nezávislý na žádné, nebudu přijímat pokyny žádné vlády. Budu jenom budu jednat jakožto člen kolegia komisařů a toto bude vlastně definovat mou práci. V tomto konkrétním případě členské státy rozhodnou o tom, zda to právo na azyl bude této osobě poskytnuto, zda tedy to odpovídá evropským pravidlům, protože evropská pravidla vždy platí tomto případě nemohu říci bohužel nic více. Děkuji. Děkuji. Máte ještě doplňující otázku? Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane kandidáte, za odpověď. Jak už jste u těch slyšení viděl, tak nezávislost, zde byla, otázka nezávislosti byla kladena poměrně často. A ty připomínky Viktora Torbána, co se týká turecké rady, ty, ty zde už zazněly. Obě zasedání v Baku, tam vlastně Orbán řekl, že se bude zasazovat o to, aby zde v komisi jste obdržel takové portfolio, které by vlastně eh, vedlo k tomu, že za, co pokud jde o Azerbajdžán a Turecko, zejména tedy pokud jde o Turecko v souvislosti s členstvím, že by tedy, aby tedy to pomáhalo Maďarsku. Takže nezávislí na tom, nezávisle na tom, co si myslíme o vztazích s Azerbajdžánem nebo s Turskem, je to tak, že premiér Maďarska vás považuje tak, jako byste byl loutka v jeho rukou. A už jsme zde vyslechli dvakrát tu otázku, případně žádost, aby, že byste se měl distancovat od premiéra Maďarska. Takže jaká je záruka za to, že nebudete pouze loutkou v rukách Orbána? Tak máte jednu minutu na odpověď, pane Varheli. Vážený pane poslanče, já mohu k tomu říci jen to, že členové výchovy komise jsou, ne, Evropské komise nejsou závislí na žádné vládě, na, na žádném grémiu a ani já e, nebudu závislý na nikom. Ne, nenechám se ovlivňovat nikým při práci na, v rámci portfolia, které by mi bylo svěřeno to jsou, taková jsou pravidla podle smluv Evropské unie a já se budu těchto pravidel držet, jak jsem to dělal dosud. V rámci své práce eh, vedoucího mm, úředníka v komisi a jak jsem eh, budu a vždy jsem byl a budu připraven pracovat a jednat nezávisle bez jakéhokoliv vnějšího vlivu. Děkuji. Děkuji a další otázku položí pan Šídr za frakci SAD. Děkuji, pane předsedo. Pane kandidáte, já bych se chtěl vrátit k otázce, která zde už zazněla už dříve, týkající se eh, delegace vztahu, o vztazích mezi EU a Severní Makedonii. Vy jste byl dříve zástupcem mm, nebo sta, eh, Maďarska při EU, tak eh, tam mm, vlastně šlo o vztahy s bývalým premiérem Severní Makedonie a mm, tam vlastně i maďarská vláda umožnila uprchnout eh, určitému zločinci z této země v diplomatickém autě. Já si myslím, že je potřeba, abychom to vyjasnili, zejména když se hovoří o pravidlech právního státu. Já si myslím, že to je také politicky a právně neslučitelné s vaší budoucí funkcí pro, protože jste byl jmenován maďarskou vládou, proto bych rád věděl, jaký je váš názor na to. Děkuji, pane Varheli, dvě minuty maximálně. V tomto konkrétním případě, jak jsem už vysvětlil mému maďarskému spoluobčanovi, rozhodnutí poskytnout azyl podle práv EU to rozhodnutí náleží do působnosti členských států. Jakožto komisař, budu-li tedy potvrzen, to nebude patřit do mého portfolia, do mé působnosti. Nicméně nebudu vytvářet žádný, eh, nebudu, neumožním, aby žádný vnější vliv zapůsobil na mě a na mou práci v tom, že, bychom, že bych akceptoval jakýkoliv přístup nebo jakoukoliv akci, jakékoliv opatření, které by bylo ovlivňováno jakoukoliv institucí nebo jakýmkoliv státem, které by porušovalo evropské hodnoty a evropské principy. Já se budu držet tohoto principu, jakožto, jak už jsem činil, jakožto pracovník evropských struktur dosud to vám mohu říci a zaručit i do budoucna. Děkuji. Následná otázka, pan Šídere. Já nejsem spokojen s odpovědí, protože to nebyla otázka o pra- před právníku EU. týkalo se o právní stát v v těch zemích, které jsou kandidáty na přístupu. Tam vlastně se jednalo o návrat Zdrojevského do Severní Makedonie. Budete vlastně nějaký vliv vyvíjet v tomto směru? Vážený pane poslanče, jak jsem řekl, to nepatří do mé působnosti, to patří do eh, působnosti do portfolia komisaře odpovídajícího za otázky migrace. Já od, bych odpovídal za vnější akce Evropské unie, nikoliv za vnitřní. Takže tuto otázku byste měl položit paní Johansson, která by bude mít na starosti portfolio související s migrací. Děkuji. Další řečník za EPP, paní Kinga Gál, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Pane kandidáte, jak jsme viděli, máte velmi bohatý profesionální život, téměř 25 let se zabýváte právem EU a s těmi souvisejícími eh, věcmi. Pracoval jste pro Evropskou komisi. Jak bude tato zkušenost využitelná a užitečná ve vaší eh, práci? Jakým způsobem se to zohlední v práci na evropském projektu a jeho prohlubováním? Děkuji. Jak Určitě bych zdůraznil dvě věci v této souvislosti. Za prvé to byl přístup Maďa, vstup Maďarska do Evropské unie. Pro mě osobně to bylo něco, na čem jsem skutečně, čemu jsem věnoval svou kariéru a své, svá studia. Pro mě to byl obrovský úspěch, že po tolika letech jsme byli schopni se vrátit do svobodné Evropy. Pracovali jsme s mnoha kolegy velmi tvrdě na tom, abychom to, tohoto dosáhli. Za prvé to bylo, nejdříve to byla určitá vzdálená možnost. Trvalo to téměř 10 let od začátku mé práce, než jsme tedy vstoupili do Evropské unie. Podle mě toto je zásadní úspěch a jsem velmi hrdý na to, že jsem k této práci mohl přispět. Od té doby jsem pracoval pro Evropu tak, aby byla silnější. A to mě vede k mé druhé nejdůležitějšímu výdobytku nebo úspěchu v mé kariéře. To si myslím, že je ochrana jednotného evropského patentu. To byl velmi náročný úkol. Já jsem se tomu opravdu věnoval v Evropské komisi. Tento úkol v podstatě byl považován za nemožný, za mission impossible. Nebylo to možné z politického hlediska, protože jsme nezískali jednomyslnost z členských států a přitom byla požadována. Bylo to obtížné, protože bylo zde mnoho různých ekonomických zájmů, které jsme museli jaksi sladit a překonat a bylo to obtížné také proto, protože je to velmi složité téma, jak z hlediska institucionálních, tak z hlediska technických znalostí. Jsem opravdu hrdý, že jsme tohoto dosáhli, protože si myslím, že jsem tím přispěl k Evropě, ke společné Evropě. Děkuji. Následná otázka, paní Gál. E, přes některé otázky, které jste už zazněli, jak jakožto komisař budete dosahovat výsledku. A já si myslím, že v tomto ohledu, jak byste sám sebe charakterizoval? Jste týmový hráč, podle vašeho vlastního názoru, pane kandidáte? Jste týmový hráč? nemám jinou možnost, než být týmový hráč. Pokud se podíváte na mou profesionální kariéru, tak uvidíte, že jsem byl se věnoval úkolům a činnostem, které jsem nemohl vykonávat sám, takže jsem vždy pracoval v týmu. Boj jednak v eh, státní správě Maďarska, potom při mé práci v Evropské komise, potom jakožto člen stáleho zastoupení eh, při Evropské unii není možné pracovat bez silného týmu a jsem velmi hrdý, že jsem byl schopen pracovat v těchto týmech a že jsme přispěli dobrým výsledkům. Můj současný tým, kterém pracuje něco, na co jsem velmi hrdý. Máme tam správné lidi na správných místech, lidi, kteří jsou schopni pracovat pod tlakem, kteří byli schopni plnit obtížné úkoly, ale a pracovat i ve stresových podmínkách. A to je podle mě velmi důležité. To nejsem já, který, zastupo, který je zástupcem, jediným zástupcem Evro- Maďarska při Evropské unii, ale byl to celý tým a na to jsem velmi hrdý. Děkuji. Za GOE NGL pan Stelios Koluglu. Pane Varheli. Uh, let's speak a little bit about this. Promluvme si trošičku od, odpoutejme se od toho, o té nezávislosti. Vás navrhla, vás jmenovala maďarská vláda, pan Orbán, na toto místo. A několik, už mnoho zde otázek zde zaznělo ze strany kolegů o eh, postoji maďarské vlády a vy jste řekl, stále říkal, já budu nezávislý, budu jednat nezávisle. Pokud jste nezávislí, tak proč nepřejímáte standardy u těchto věcí, například otázka azylu Strojevskému ze severní ehm, eh, Makedonie. Takže prosím, zaujměte nějaké stanovisko k tomu. Proč se k tomu nevyjadřujete? Děkuji, pane kandidáte, dvě minuty. Já jsem zaujal stanovisko. Já považují svou pozici za pozici evropského komisaře a poskytování azylu. Otázky poskytování azylu patří do působnosti členských států. Když se podíváte na to, tak jak vystupovala komise v tomto případě, tak já budu nadále sledovat tuto línii. Takže moje nezávislost bude ne- dokázána nejlépe tím, že budu následovat evropskou linii v těchto věcech. A jak už jsem vysvětlil, to nepatří do mého portfolia. Já se nemohu vyjadřovat za jiné kolegy, do jejichž portfolia to patří. To by bylo proti principu kolegiality v kolegiu komisařů. Následná otázka, pane Koluglu. Takže v tomto případě v budoucnosti Maďarsko vystupovalo, bude vystupovat proti principům Evropské unie, pokud se to na, stane, tak budete přijímat opatření proti maďarské vládě, pokud to bude součástí vašeho portfolia? Nebudu mít jinou možnost, než přijímat takováto opatření a obhajovat hodnoty a standardy Evropské unie proti jakékoliv vládě, jakékoliv institucí, instituci nebo proti komukoliv. Děkuji. Za SAD Katy Piry, prosím. Pane Várhely, pane kandidáte, já bych se vás zeptala za těch posledních pět let, kdy jste byl velvyslancem Maďarska zde v Bruselu při EU a určitě často se vás ptala, ptali na radu, ta vláda, kterou zastupujete. Proč je maďarská vláda tak posedla tím, aby zrovna portfolio jejího komisaře bylo rozšiřování vy se, komisaři se musí zavazovat k plnění principů a hodnot Evropské unie. A tady vlastně i toto eh, v rámci tohoto portfolia byste měl působit v cílech EU. Či promohl mohl byste nám vysvětlit, proč má Maďarsko zájem na tomto konkrétním portfoliu pro svého komisaře? Tak pane kandidáte, dvě minuty. To je velice složitá otázka, protože já zde nejsem, abych zastupoval maďarskou vládu, já zde zastupuji sám sebe. Takže nemohu vám dát odpověď na to, proč je to pro maďarskou vládu tak důležité portfolio, ale mohu vám říct, proč Maďar může přispět k tomuto portfoliu a jaké jsou ty konkrétní znalosti, které může eh, Maďar vnést do tohoto portfolia. Jak víte, jste také maďarského původu, jsme velmi blízko tomuto regionu. Byli jsme velmi eh, úzce spojeni s tímto regionem a Maďarsko má stále velmi dobré vztahy se všemi zeměmi v daném regionu a v rámci toho, tohoto pozadí, tak možná to dává určitou důvěryhodnost eh, tím, že se bude pokračovat v tom samém přístupu a že se budeme chovat přátelsky ke všem těmto zemím a toto by mohlo být ku prospěchu Evropské komise. Thank you. Follow-up question, Katy Piri. Ještě doplňující otázka paní Piry. Dobře, já tedy budu hovořit maďarsky, když jste eh, řekl, eh, že jsem tedy maďarského původu, mají kolegové. Vy tedy byste prověřoval, zda je zajištěna svoboda justice, nezávislost médií a že se bude bojovat proti korupci v těch eh, přízemích, která, které by měly přistoupit. Co si myslíte, že by se tedy uh, co můžete například uvést jako příklad eh, dobrých postupů z toho z Maďarska? Pane Várheli, na jednu minutu. Můj úkol jakožto komisaře bude posoudit, nebude tady, nebude posuzovat, jak, co vlastně dělá, ma, nebo dělá, co dělá eh, Maďarsko v oblasti právního státu. Jsou zde dva komisaři, paní Jourová a další komisař, kteří se budou tímto zabývat. A já si myslím, my jednáme korektně a v rámci kolegiality když tedy přenechám tuto, tyto otázky, tuto problematiku jim, protože oni jsou ti, kteří to mohou posoudit a kteří mohou také přijímat určitá opatření eh, v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji. Nyní za frakci zelených paní Tine Kestrik. Děkuji. Vzhledem Eh, k tomuto portfoliu rozšíření je třeba se zabývat eh, tedy právním státem a nový komisař musí být důvěryhodný z tohoto hlediska. Eh, pane komisaři, vy jste v tom písomném projevu hovořil o tom slaďování vnitrostátních a evropských zájmů, ale v Maďarsku to mm, často je neslučitelné. Když, eh, zastupu, když jste zastupoval eh, Maďarsko, tak eh, jste byl proti schvalování rezolucí Evropského parlamentu proti Maďarsku. A samozřejmě i ta fikce v podání Orbána hovoří o tom, že nemůže být problém s právním státem, ale máme celou řadu usnesení a to je také eh, vaš, eh, vaše reference, jak chcete eh, nakládat s kandidátskými zeměmi, pokud ne, tak jakým způsobem chcete postupovat. Prosím, chceme vědět, zda ta koreňská kritéria nebudou nahrazena kritérii budapešskými. Prosím, máte dvě minuty. Ve své úvodní řeči jsem hovořil o tom, že je třeba sladit vnitrostátní zájmy, tak aby byly v souladu s těmi evropskými, eh, tak aby nebyly zájemně výlučnými. Můj přístup a moje zkušenost je taková, že evropské zájmy eh, vycházejí ze zájmu členských států. A cílem tady je nalézt ten společný průsečík, který bude přijatelný pro všechny. V oblastech, ve kterých eh, bych měl pracovat, eh, nemohu eh, v žádném případě spolupracovat bez plné podpory členských států. Musím toto mít neustále na, na paměti, musím si tohoto být vědom, proto, protože to, co tady zmiňujete, to, na čem já jsem pracoval, tam komise požadovala stejný přístup. Je třeba volit správně hodnoty a ty jsou jasně nastaveny v kodaňských kritériích a ta nemohou být nějakým způsobem zmírněna, rozmělněna či dokonce eh, rozšířena jedním komisařem. Já na to nemám ani ty pravomoci, ani to není v mém zájmu. Kodaňská kritéria jsou stále základem jakéhokoliv procesu rozšíření a já budu dohlížet na to, aby byla plně dodržována všemi kandidátskými zeměmi. Děkuji vám. Paní Strik, další dotaz. Vzhledem k tomu, že jste lojální k maďarské vládě, nebo alespoň takový byl doposud, eh, chtěla bych, abyste nás více přesvědčil. Takže eh, myslíte si, že stát, který eh, utlačuje opozici, eh, kontroluje, plně kontroluje státní média a eh, omezuje akademické svobody, rozhoduje o předčasném odchodu do důchodu soudců. Myslíte si, že toto je stát, který by splnil kritéria pro to, aby se stal zemí, kandidátskou zemí EU? Pokud jedna z přistupujících zemí by byla v takovéto pozici a viděli bychom tam takovéto nedostatky, tak samozřejmě bych nezískal podporu členských států, aby eh, nechali vstoupit tuto kandidátskou zemi do Evropské unie. Moje práce bude založená na tom, jak pracovali moji předchůdci, tak, abychom měli jasný demokratický systém v zemích západního Balkánu, nezávislou justici, potlačování korupce, nezávislé demokratické instituce, musí tam být eh, kontrolní mechanismy, eh, rovnovážný stav, eh, tak, jak je to nastaveno v rámci pro rozšíření. A Chci vás ujistit, že to jsou zásady, které budeme nadále prosazovat při jednání s kandidátskými zeměmi. Děkuji. Nyní Renew Europe, paní von Míze. Děkuji. Děkuji a omlouvám se, že jsem přišla později. Budoucí předsedkyně eh, hovořila o tom, že budete úzce spolupracovat eh, s vysokým zástupcem pro vztahy s Tureckem. Vy jste eh, hovořil o Turecku i v tom písemném vystoupení a nyní eh, je jasné, že ta přístupová jednání jsou pozastavená, nebudou se otevírat ani uzavírat další kapitoly. Turecko se vzdaluje Evropské unii. A pokud je o kandidátské eh, země, samozřejmě musí eh, plnit eh, a naplňovat hodnoty Evropské unie. Je to součástí kritérií, stabilita institucí, zaručení demokracie, právní stát, lidská práva a respektování a ochrana minorit. Především pokud je o tato kritéria, bych ráda věděla, jaké, jaké kroky musí přijmout Turecko předtím, než by byla obnovena přístupová jednání. Prosím, Turecko. Musíme eh, zahájit tedy obsáhlý dialog eh, s Tureckem. Musíme nadále trvat eh, na tom, aby byly řešeny tedy ty naše obavy, vybudovat tedy svobodu tisku, ochrana novinářů, a eh, dodržování právního státu. To jsou věci, které je třeba vyřešit a to nejenom v kontextu rozšíření eh, přistoupení, ale i v tom širším kontextu, protože to má eh, dopad na naše vztahy s Tureckem. Na druhou stranu nesmíme zapomenout na naše zájmy jako například celní unie, a i naše vazby, pokud jde o spolupráci v oblasti migrace. Musíme tedy zvolit eh, vyvážený přístup eh, s tím, že nesmíme obětovat žádnou z těch základních hodnot a musíme i nadále tyto principy v Turecku hájit. Dialog je velice důležitý s Tureckem, protože bez dialogu eh, budeme mít čím dál tím méně možností ovlivnit naše vazby na Turecko. Takže eh, je tady i eh, financování v rámci IPA eh, a rád bych se k tomu vyjádřil, když jste se na to ještě neptali. Já jsem si vědom, že to je významná problematika v této instituci. Máte poměrně jasné stanovisko, pokud jde o zrušení IPA podpory pro Turecko. Já bych zvolil opatrnější přístup již došlo eh, snížení z 600 na 250 eh, milionů a eh, nyní ten předpoklad je, že se to sníží ještě na 130 milionů a tyto finance jsou určeny i pro občanskou společnost. Pokud zrušíme i toto financování, tak občanská společnost eh, přijde o tyto zdroje, takže tady musíme pokračovat. Děkuji. Ještě doplňující dotaz. Můžete uvést jasné příklady z vaší zkušenosti, pokud jde o vyjednávání s přístupovými zeměmi, kdy byly eh, hájeny hodnoty jako lidská práva, ochrana minarit a právní stát? Prosím, máte jednu minutu. Je to eh, poměrně Eh, obtížná otázka, protože eh, vyjednávání o přístupu se zeměmi jsem zatím nevedl. Já jsem zastupoval eh, jeden z členských států, ale v těchto diskusích samozřejmě vyhodnocujeme naplnění kritérií jednotlivých přístupových zemí a e, jsou tady především tyto základní hodnoty, které jsou posuzovány jako první. A v rámci sousedství e, se budeme cítit e, bezpečně pouze v případě, že ty základní hodnoty budou naplněny a to trvale. A musí pro podporu těchto hodnot být nastaveny odpovídajícím způsobem i instituce a ne pouze zákon. Eh, já bych si tedy přál, aby ty země nejen zaváděly legislativu, ale aby skutečně ty zásady uváděly v život. Děkuji panu kandidátovi. Nyní konečně pan Galer EPP. Děkuji mnohokrát eh, panu kandidátovi. Dotazy ohledně Turecka již byly položeny a zodpovězeny a vidím, eh, že eh, byste tady eh, rád hajil i to stanovisko ohledně IPA a problematiku občanské společnosti a účast Turecka na programech jako Erasmus+. Plus, takže tady by asi byla zelená a za to vám děkuji za toto stanovisko. A nyní se posunu trochu k západnímu Balkánu, tak abychom rozptýlili obavy některých členských států, pokud jde o zahájení eh, přístupových jednání ze Severní Makedonii a Albánii. Eh, chtěl bych eh, vědět, zda koreňská kritéria budou uplatňována tak, že, to, že bude nějaká společná metodika pro tyto země a zda to nebude tedy součástí nějaké balíku eh, dohod eh, s tím, eh, že došlo i k určitým posunům v nedávné době. Takže aby bylo možné získat tedy jednomyslné stanovisko, tak je otázka, zda by nebylo vhodnější zahájit to jednání pouze s jednou zemí. Děkuji, prosím dvě minuty. To je samozřejmě velice obtížná a strategická otázka Moje odpověď eh, by byla eh, následující. Za prvé, eh, žádný přístupový proces nebude důvěryhodný, pokud nenaplníme veškeré zásady. Takže pokud nebudou naplněny ty zásady, tak se posunu nedostaneme a toho se musíme držet a pak je otázka, zde tedy Máme jednu, dvě nebo tři kandidátské země, které naplní veškeré podmínky a tady já nemám eh, žádný a priori názor, pokud eh, to bude jedna země, bude jedna, pokud dvě budou dvě, pokud tři eh, budou tři, ale neměli bychom nikoho členovat a samozřejmě ta největší podpora, kterou můžeme poskytnout, eh, pokud se budou angažovat, eh, budeme se angažovat i na naší straně, samozřejmě ano, možné to je eh, jednu část nechat stranou, ale to by nemělo být naším cílem. A druhá věc, politika, geopolitická situace na Balkánu. Balkán je velice citlivý region a naším úkolem pro následujících pět let by mělo být eh, vytvoření dlouhodobé stability a prosperity a demokracie. Samozřejmě, pokud eh, přijmeme rozhodnutí, že přistoupí jenom jedna nebo dvě země, tak to bude mít přímý dopad eh, na tento rozměr. Takže pokud přijmeme toto rozhodnutí, tak je třeba rovněž mít toto na paměti. Děkuji, pan Galer. Doplňující eh, dotaz. Samozřejmě nemůžeme předjímat, jak to bude vypadat za pět let, nejsme věřci, ale pokud Eh, by to bylo na vás, pokud byste měl rozhodnout, jakou eh, pokud je o, o to vyjednávání, já si nedělám žádné iluze. Vím, jak dlouho to trvalo Chorvatsku, 18 eh, let, než skutečně přistoupili, ale jaká, jaký by byl ideální výhled dle vašeho názoru pro tyto eh, sousedské země. Eh, můžeme zapojit do toho ještě nějak více eh, nad rámec implementace DCFTA. Prosím, jedna minuta. Já se zkusím vyjádřit během minuty, ale těch dotazů tam bylo víc. Moje vize na, za pět let je mnohem rozvinutější západní Balkán Eh, mír mezi Srbskem a Kosovem, eh, Kosovo eh, plná vízová liberalizace a v rozvinutém stádiu přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonii, možná již blízko ke konci, a Srbsko, které by bylo připraveno Eh, k vstupu. Eh, takže to je takový můj sen eh, za pět let. Možná je to příliš ambiciózní, ale pokud nebudeme ambiciózní, tak ničeho nedosáhneme. Takže tak bych já si to vysnil za pět let. Východní partnerství, země východního partnerství, především ty tři, které jsou v rámci programu DCFTA, pokud budou schopni, eh, schopni učinit víc, musíme jim pomoci, musíme je eh, integrovat do našeho každodenního života, eh, ať už je to tedy ta dohoda v oblasti životního prostředí, digitální svět, doprava, energetika. Kolegové, chci vám poděkovat všem za vaše dotazy. Děkuji i kandidátovi na komisaře za zodpovězení eh, těch dotazů. Já vám, eh, pane kandidáte, ještě dám eh, slovo na závěrečné poznámky. Pět minut, prosím. Honorable. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám mnohokrát za tuto otevřenou, upřímnou výměnu názoru. Zcela jasně jste vyjádřili vaše priority Eh, v souvislosti s, rozšiřová, s portfoliem rozšiřování a politikou sousedství. Také jste vyjasnili, co očekáváte ode mne, pakliže se rozhodnete schválit mou nominaci. Také jste si vyslechli mé priority a doufám, že nyní na konci naší diskuze sdílíme názor, že tady není nějaký rozdíl mezi našimi cíly. Je třeba posílit proces rozšíření a znovu posílit eh, perspektivu zemí západního Balkánu směrem do Evropské unie. E, jsou tady cíle, které mm, e, mohou být dosažitelné, mohou přinést výsledky pro občany v těchto zemích. A to zvyšuje naši roli a také pákový efekt. Potřebujeme také dostatečné finanční vybavení, dostatečný finanční rámec, abychom mohli splnit naše politické cíle. Veškeré úsilí by mělo sloužit našim hodnotám a našim zájmům, ať už je to západní Balkán, východní partneři a nebo jižní sousedství. A myslím si, že to je výborný základ pro základnou spolupráci. Jsem odhodlán velice už se spolupracovat s Evropským parlamentem a se členy tohoto výboru obzvláště. A co více, vidím tady eh, významnou komplementaritu parlamentní demokracie, demokra, parlamentní diplomacie, vztahy mezi jednotlivými zeměmi v zájmu Evropské unie. Eh, budu se snažit poskytnout vám veškerou potřebu, kterou budete potřebovat, abyste mohli pracovat efektivně. A na závěr dovolte, abych se vyjádřil k výročí události, která hrála zcela klíčovou roli. Před 30 lety, 9. listopadu 1989, spadla berlínská zeď. A to otevřelo cestu pro znovu sjednocení Německa a také pro znovu sjednocení Evropy. E, byl to, byla to historická příležitost a evropští lídři byli velice mm, statečně odvážní, že se toho chopili, protože to nebylo snadné a nebylo to zjevné. Mnozí pochybovali, e, uvědomovali si nebezpečí. Někteří se snažili zpomalovat události, ale historie Eh, prokázala, že neměli pravdu. Dnes jsme všichni vděční těm, kteří umožnili tento přechod. Dnes víme, že to bylo v obecném evropském zájmu schodit, strhnout tu zeď a zavést státní právo prostřednictvím znovu sjednot, prav, právní stát, prostřednictvím sjednocení Německa a také sjednocení Evropy. Byl to obrovský úspěch. Avšak stále ještě nejsme na konci cesty. Musíme pokračovat v šíření demokracie, prosperity a právního státu na celém kontinentu i na západním Balkáně. Je v jejich zájmu, ale je to i v našem zájmu. Máme historickou příležitost ustavit v rámci tohoto volebního období dlouhotrvající mír, stabilitu a prosperitu pro region, který to nezažíval dlouhou drahnou dobu a neměli bychom promeškat tuto historickou příležitost. Takže tak, abychom o 30 let později se pravděpodobně mohli ohlédnout a mohli jsme říct, že jsme hrdě na ti, kteří budovali a e, Evropu a i tady jsme sehrávali naši roli. Měli bychom poskytnout pomocnou roku našim sousedům, kteří, tam přichá, kteří přicházejí k nám s přáním být naší součástí na základě vlastního přičičení a rád bych, abychom to umožnili i já, i vy. Děkuji vám za vaše pozornost. Dámy a pánové, Dovolte, abych poděkoval našemu hostu za to, že se účastnil dnešního slyšení. Dovolte, abych poděkoval kolegům za jejich zajímavé otázky a také děkuji za to, že jste se snažili dodržet časový limit a to bylo pro nás velice užitečné a dovolte, abych ještě jednou ve jménu našeho výboru poděkoval panu Oliveru Vaheliovi, že s námi strávil toto slyšení otázek odpovědí a teď ukončuji slyšení. Děkuji vám.